Gentlemen, shall I have attention please? Let's resume our proceedings. Dobrý den, pojďme pokračovat v naší schůzi. Eh, prvním bodem našeho dnešního programu odpoledne bude bod číslo 10. což je výměna názoru s Arančou González, výkonnou ředitelkou Mezinárodního obchodního centra. Rád bych vám nejprve řekl, že jsem velmi rád, že máme Aranču eh, mezi námi. Nemusím ji zdlouha při- představovat. Po dlouhá léta vedla ka- kancelář Paskara Lamyho, a než pracovala ve VTO, tak zastávala několik pozic v Evropské komisi, například vyjednávala obchodní dohody s rozvojovými zeměmi. To znamená, že určitě patří do obchodního společenství Evropské unie a proto jsme velmi rádi, že je zde mezi námi. Řekl jsem, že je to živel Velmi si cením jejího nasazení a veškeré vážnosti, se kterou přistupuje ke svým úkolům. Děkuji, Arančo, že jsi přišla a máš, máte slovo. Thank you very much, Vital, and uh, let me tell you uh, how happy... Děkuji. Děkuji, Vitali. Jsem ráda, že jsem eh, znovu v Evropském parlamentu v nové funkci. Už nejsem Evropanka, tentokrát jsem dokonce více než Evropanka. V tuto chvíli zastávám barvy Mezinárodního obchodního centra, což je velmi malá mezinárodní organizace eh, je to v podstatě hybrid mezi VTO a OSN a má specifický úkol. Chce podporovat malé a střední podniky v rozvojových zemích, eh, tak aby se eh, internacionalizovali, to znamená obchodovali. Eh, ráda bych řekla, že VTO je jaksi architekt a my jsme jací, jakými si eh, truhláři, elektrikáři, tak aby vy jste mohli fungovat v tomto eh, parlamentu a to ku prospěchu právě těch malých a středních podniků. V tuto chvíli bych vám ráda řekla, co děláme a jak nám Evropský parlament může být nápomocen v našich úkolech. Jak už bylo řečeno, snažíme se podporovat růst, pracovní místa, bojovat proti chudobě eh, právě prostřednictvím malých a středních podniků. Dovolte mi, abych nejprve uvedla některá čísla, která dokazují, proč právě malé a střední podniky, 95 eh, celosvětového počtu podniků představují právě malé a střední podniky, 60 pracovních míst na soukromém trhu jsou právě pracovní místa vytvářená v malých a středních podnicích. To znamená, že se domnívám, že neexistuje žádná jiná skutečnost, kterou bych vám mohla představit a která by eh, více dokazovala, že je důležité se o ně zajímat. My se tedy snažíme jim pomáhat v tom, že řešíme z určitá selhání trhu, která jim brání v tom, aby využívali obchodní příležitosti, eh, které jim Evropská unie poskytuje. Eh, v této souvislosti považujeme za rozhodující tři faktory s ohledem na eh, mezinárodní obchod malé, malých a středních podniků. A právě těmito faktory je ovlivněna naše aktivita, naše podpora. Za prvé, změněné obchodní prostředí, eh, globalizace, to samozřejmě poskytuje velké příležitosti malým hráčům, tak aby se eh, zapojili do světového hospodářství. Druhá, mm, druhý faktor, eh, to je šance, která se nám skýtá v tom smyslu, že chceme naplnit světovou rozvojovou agendu a soustředit se na rozvoj soukromého trhu v rozvojových zemí. Třetí faktor revitalizace eh, multilaterálního obchodního systému a to především po dohodě VTO v Nabali, eh, k níž eh, významným způsobem přespěla i Evropská unie. Co tedy podle našeho názoru, eh, eh, podle názoru Mezinárodního obchodního centra eh, představuje ten nejdůležitější způsob podpory? Za prvé, Snažíme se pomáhat malým a středním podnikům v tom, aby řešili současné překážky v obchodu, v obchodní oblasti. Společnosti nám říkají, že současné překážky jsou necelní povahy netarifní eh, překážky. Koncem loňského roku jsme provedli studii a 70 respondentů řeklo, že ty překážky eh, eh, nejsou celní povahy, že právě cla už nejsou pro ně problém. Jsou to překážky, ale ta necelní nebo ty necelní překážky jsou největším problémem. To znamená, že první věc, kterou bychom mohli společně udělat, je to, abychom zajistili, že obchodní dohody, o kterých vyjednáváme, se věnují právě těmto netarifním necelním překážkám. Velmi rádi e, jsme zaznamenali dohodu VTO, pokud jde o zjednodušení obchodu na Bali ze dvou důvodů. První důvod spočívá v tom, že poprvé došlo k tomu, že máme e, k dispozici globální dohodu, která se zabývá právě těmi necelními překážkami obchodu. Jde o to, abychom mm, odstranili přeshraniční překážky v rámci obchodu, v rámci obchodování a za druhé. Poprvé došlo k tomu, že tato dohoda zvolila inovativní přístup a já si myslím, že bychom se mohli tímto směrem vydat i v jiných oblastech. To znamená, namísto toho, abychom eh, podporovali opting out, by ta dohoda, nebo ta dohoda eh, podporuje kombinaci, to znamená, že se snaží eh, pomoci státům a společnostem v tom, aby splnili eh, svoje závazky. Já si myslím, že tento inovativní přístup by mohl být modelem i pro další dohody, které se budou do budoucna uzavírat. V tuto chvíli eh, pracujeme s Anktatem, pracujeme se soukromým sektorem a s dalšími mezinárodními organizacemi, tak abychom napomohly rozvojovým zemím právě v provádění těchto nebo naplňování těchto cílů. A já vás prosím, aby Evropská unie eh, splnila závazky, které přijala, to znamená, aby podporovala eh, rozvojové země, aby pomáhala rozvojové země, zemím eh, v zjednodušování obchodu. Já si myslím, že eh, zjednodušování obchodu je něco víc než dohoda z Bali. Já si myslím, že sem spadá i to, že budeme řešit otázky, jako je například přístup k finančním prostředkům, což je samozřejmě velký problém pro malé a střední podniky, eh, rozvoj schopností, podnikatelský duch a soukromé Eh, standardy. To je pouze eh, několik málo příkladů z těch eh, opatření, které jsem chtěla zmínit. Další věc. Druhé, druhá základní věc. Domníváme se, že pokud jsou uzavírány obchodní dohody, ať už jsou bilaterální nebo regionální, tak jako vy tady uzavíráte dohody o partnerství a hospodářské spolupráci se zeměmi v Africe, e, nebo jsou to globální dohody ve VTO, tak ať je to tak nebo onak, domníváme se, že by tyto dohody měly být doprovázeny e, opatřeními na podporu konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Někdy je to totiž tak, že tyto dohody jsou určitými příležitostmi a pokud ta druhá část, ta e, doprovodná opatření nejsou zaručena, tak ty dohody nebudou uskutečněny, nebudou naplněny. A proto se domnívám, že naše pomoc by se měla soustředit právě na podporu soukromého sektoru. Proto jsme velmi rádi, že Evropská komise připravuje sdělení o roli soukromého sektoru protože si myslím, že eh, právě soukromý sektor musí sehrát velmi důležitou roli. Domníváme se, že musíme posílit instituce, které se zabývají obchodem a které tedy mohou pomoci malým a středním podnikům. Domníváme se, že i dialog mezi soukromým a veřejným sektorem je v této souvislosti velmi důležitý. Eh, kromě toho jsou důležité platformy mezi podniky, eh, musíme posílit konkurenceschopnost obchodu. I to se domnívá, domníváme se, že i to je důležité a v neposlední řadě i profesní vzdělávání. To znamená, že podporujeme to, aby ty obchodní dohody měly vždycky i ten doplněk, to znamená podporu eh, soukromému sektoru a s tím zpětá opatření. Třetí eh, informace, třetí poselství. Myslím si, že se musíme věnovat i tomu, abychom eh, podporovali ženy v malých a středních podnicích. Proč to říkám? Proč si to myslím? 40 malých a středních podniků je eh, vlastněno ženami. Víme, že ženy 90 svých příjmů investují do rodin a do společnosti. Eh, v případě mužů je to 40 což není žádná ideologie, to jsou zkrátka skutečnosti. Pokud by vzniklo nějaké podezření, eh, že se snažím zkreslovat eh, skutečnost, nicméně si uvědomujeme eh, v naší terénní práci, že právě ženy v malých a středních podnicích eh, čelí potížím, které jsou nadprůměrné. Pokud jde o přístup k úvěrům, k financování. Zkrátka se jim upřou eh, kredity, protože jsou ženy. A to vůbec nehovořím o skutečnosti, že v, ženách, v, že, že v určitých zemích ženy jako vlastníci malých a středních podniků vůbec nemohou mít bankovní účty. To znamená, že chceme podporovat ženy a jejich podnikání a domnívám se, že právě váš výbor by mohl eh, přispět svým dílem, pokud jde o veřejné zakázky, veřejné nebo výběrová řízení eh, by měla být tímto způsobem eh, koncipována tak, aby určité procento bylo určeno i ženám v malých a středních podnicích. Čtvrté poselství, důležitá role investic. A tady nemyslím pouze tradiční finanční investice, ale také eh, rizikový kapitál, to znamená eh, nebankovní eh, podporu. To všechno je důležité pro růst malých a středních podniků. Pokud se podívám na čísla, která odpovídají EU, tak mohu konstatovat, že malé a střední podniky eh, s přímými zahraničními investicemi vytvářejí více pracovních míst než ty malé a střední podniky, které zahraniční přímé investice nemají. Eh, to jsou čísla, která jsou podle mého názoru velmi důležitá. Investice jsou velmi důležité. Já vím, že právě váš výbor je to eh, pravé místo pro to, abychom se věnovali eh, těmto investicím a především pokud jde o investice do Afriky. Stručně řečeno, jsem dnes přišla mezi vás proto, abych vám sdělila, co naše Mezinárodní obchodní centrum dělá eh, v těchto oblastech. Ráda bych vás požádala o podporu v těchto konkrétních oblastech a také vám chci říci, že se domníváme, že je velmi důležité, aby Evropa zastávala zásadu, že eh, aid for trade je důležitá zásada. To znamená, že chceme napomáhat tomu, aby rozvojové země eh, obchodovaly. My jsme tomu přikládali velký význam, když jsme tedy eh, koncipovali tu rozvojovou agendu a bylo by velmi dobré, kdybychom viděli, že právě tato zásada bude důležitá i v té rozvojové agendě pro období po roce 2015. Děkuji vám, pane předsedo, za to, že jsem měla možnost eh, promluvit před vaším výborem. Děkuji. Děkuji, Arančo. A než dám eh, slovo členům tohoto výboru, rád bych jim sdělil, že určitě bylo velice důležité, pokud se týče zasedání na Bali, že e, jste tam byla, protože většina e, lidí si myslí, že e, usnadňování obchodu má přinášet prospěch velkým ekonomikám, ale tady byla argumentace, že právě ta pomoc je potřebná těm, eh, kdo vyrábějí, ručně vyrábějí věci bývalí eh, farmáři v Africe a bylo to vlastně humánní gesto. Vy jste vlastně ukázala, že obchod by měl být a eh, důležitou součástí řešení, nikoli v problému pro snižování chudoby a pro řešení problémů těch, kdo pracují vlastníma rukama a vytvářejí například takové krásné oděvy, jako ten, který se měla na sobě v bale. Tím bych chtěl eh, zahájit diskusi. Je tě tedy prostor pro vaše dotazy nebo připomínky, prosím. Děkuji mnohokrát pro mě je to nesmírně zajímavé a důležité. Je to úloha, kterou máme, abychom uschopnili nebo pomáhali zemím eh, v dotčených regionech. Mě by zajímalo, jaké potíže existují ve spolupráci s těmito zeměmi No, protože v mnoha oblastech je to tak, že dobrá zpráva věcí veřejných a trade facilities prostě nejsou dány. Zejména v souvislosti s e pasem by mě zajímalo, jaké obtíže s těmito zeměmi existují a jak lze na ně reagovat. Um, uh, Tato vaše účast našemu uh, výboru je velice důležitá. Můžete nám něco říci o vašich výsledcích vašeho Mezinárodního obchodního centra uh, z hlediska finančních výsledků, lidských zdrojů a jaké jsou vaše priority pro příštích několik let? Co je na prvních místech ve vašem akčním plánu na několik příštích let? Děkuji. Pane předsedo, dovolte mi, abych eh, nejprve se zaměřila na to, s jakými problémy se stýkáme v každodenním životě. Nejprve bych začala u těch mikropotíží a pak přejdeme k makropotížím. A ráda bych eh, uvedla příklad nedávné návštěvy. Navštívila jsem dvě místa, jedno bylo v Burundi a druhé bylo v Nepálu. Burundi je země bez přístupu k moři, je to v Africe, nedávno tam došlo ke konfliktu, 70% vývozu tvoří káva a hustota obyvatelstva stále roste, čili roste počet obyvatelstva a e, dostupná půda e, se naopak zmenšuje. Čili e, vlastně jsou to jenom takové produkty pro mezery na trhu. Pak máme další zemi bez přístupu trhu, tentokrát v Ázii, e, také pokud postkonfliktní společnost leží mezi Indií a Čínou a vyrábí e, šmíny velké kvality a jaké problémy tedy mají tyto dvě země, abych to uvedla v konkrétních významných na mikrohranici, úrovni. Mají problémy s tím, jaké produkty nabízejí na trhu. Týkají se ty problémy zejména kvality, kvality kávy i pašmínu. Jak v případě kávy například dají osvědčení e, té kávě, kterou vyrábí, aby ho mohly kupovat velké firmy, které obchodují s kávem, nebo jak mohou vyrábět opravdu vysoce kvalitní kávu, kterou si pak evropský spotřebitel koupe, protože bude mít osvědčení, že odpovídá bezpečnostním evropským standardům. Takže opravdu velkým problém je kvalita. Pak takové banality by se řeklo jako obaly, nebo jako je označování, nebo jako je stanovení obchodní značky. Pašmíny v Nepálu mají velikou eh, tradici a pokud jsou opravdové, pak eh, se prodávají za velké ceny, ale pokud to je jméno, ten název použije někdo jiný a nebudu jmenovat nikoho, kdo by eventuálně to mohl mít mít a kdo to potom eh, prodává a je a jsou tyto vlněné speciální pakistánské látky prodávány firmami, ale nejsou to ve skutečnosti, oni jsou falešné, pak je to problém. Káva Burundi, tu ve značné míře pěstují ženy a ženy tedy pěstují kávu po celý rok. Ale pak, když dojde na eh, prodej úrody a eh, inkasování příjmů, pak eh, to není jsou oni, ale jejich manželé, protože ženy nemají bankovní účty. A pro ty ženy je velice těžké, aby dostali sami eh, produkty na trh, protože cesty, kudy, které by umožnily je dostat eh, od farem na trhu, nejsou příliš hm, dobře udržované, nejsou dlážděné, nemají, nej, ne, nejsou tedy na, eh, napojené na komunikace v té zemi. Takže to je jenom příklad problému, které mají tyto uh, Eh, zemi. Takže abychom, když hovoříme o malých a středních podnicích, abychom hovořili o velmi konkrétních věcích. Takže pokud jde o pěstitele kávy v Burundi, my jsme těmto ženám pomohli, aby si vytvořili asociaci, aby si vytvořili eh, eh, asociaci žen pěstujících kávu a díky tomu jsme jim pomohli vytvořit platformu, která by mohla vést dialog s vládou o tom, Eh, jaké jsou potřebné mm, intervence v rámci veřejné politiky. My s nimi pracujeme, my je učíme, jak je třeba mm, pra, proprat kávu, jak je možné mm, da, balit kávu a uplatňovat ji na trhu pak eh, nakonec eh, se vytvořila platforma eh, žen, které prodávají kávu. Tam jsou ženy z Burundi, z Konga, z Tanzánie, z Rwandy, z Konga. Prostě jsou to všechno ženy a E, které pěstují kávu a dávají se vlastně dohromady s těmi, kdo kupují na mezinárodních trzích e, kávu, čili ti je vlastně pak zařazují do svého hodnotového řetězce. A teď už jdu e, z mikroúrovně trošku výše, tak to druhé, co bych chtěla říct. My také pomáháme budovat instituce v těchto zemích. Proč to děláme? Protože nás v Ženevě je všeho 300 lidí a je třeba, aby tedy v těch zemích existovaly instituce, které potom budou znásobovat naše úsilí, až my odtud odjedeme. Neboli my hodně investujeme s, do organiza, pracujeme s obchodními komorami, do, s jinými organizacemi, které propagují obchod, eh, s asociacemi výrobců, mm, s družstvy, tak, abychom jim mm, naučili příslušným eh, kvalifikacím, aby oni to pak mohli předávat zase farmářům a pracovníkům přímo v terénu. Je to velká snaha, ale zase se to hodně vyplácí, protože máme ten multiplikační efekt. Uh, pak eh, se dostáváme na už další vysokou, vysoko eh, makroúroveň. O tom jde, je tedy dohoda v Bali když před, budeme předpokládat, že tyto eh, ženy, které vyrábějí kávu, eh, vytvoří asociaci a když tedy už to budou dobře balit a prodávat, pak eh, aby to mohli exportovat, potřeba je k tomu infrastruktura. A zase spolupracujeme s vlády, jedná se i o hraní, pohraniční celní prohlídky, postupy, aby tam se minimalizovala Eh, byrokracie a aby jaksi se neočekával bakšiš od těch, kdo chtějí importovat nebo exportovat. A Pokud tedy žen, často neformálně ženy si v eh, těchto zemích Um, obchodují přeshraničně mezi Burundi a Ruandou nebo mezi Sierra Leone um, a mezi Libérií. Jde tedy o to, aby je celníci neobtěžovali, aby tady byly vyznačené hraniční přechody a tam, aby se k těm ženám celníci chovali s uh, úctou a důstojností, kterou si zaslouží. Možná zabíhám do přílišných podrobností, ale to je jenom pro představu protože to je ten problém opravdu těch tesařů a instalatérů a elektrikářů, s nimiž se potýkáme v naší každodenní práci teď dejme tomu, že jsme vyřešili všechny tyto mm, přeshraniční postupy a pak je tady širší problém infrastruktury. Tím se nezabýváme, tím se zabývá Světová banka, banka, Africká banka pro rozvoj, Evropská investiční banka, to už se potom jedná o fyzické eh, celní sklady nebo celní kanceláře a vůbec infrastruktura. A pak je velká dimenze, na kterou nesmíme zapomínat přístup k financím, jak financovat tyto obchodní transakce. A to bych se trochu vrátila k té roli, kterou jsem hrála v příštích minulých osmi letech během finanční krize. Světová obchodní organizace hodně spolupracovala s regionálními investičními rozvojovými bankami a příslušnými institucemi, tak aby eh, se usnadnilo financování. A my chceme zase naučit naše malé střední podniky tomu, jak eh, se ucházet u finančních institucí o úvěr. Já jsem byla nedávno v Etiopii a jeden z mých klientů z malého středního podniku mi říkal, že když šel minule do banky, tak jako záruku banka žádala jeho vlastní dům, aby tedy zajistil tu exportní transakci vlastním domem. Samozřejmě, že je třeba zajistit, že až půjde přímo příště do banky, aby věděl, jak eh, vyjednávat o patřičných podmínkách s bankou. Čili to je takový celý svět eh, těch eh, akcí, jsou velice rozmanité, to všechno, s čím se zabývá naše centrum. Náš rozpočet činí 90 milionů ročně a z toho polovina je normální rozpočet, to, jsou, to je z příspěvků našich členů a druhá polovina jsou dobrovolné příspěvky od dárců.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 proto já velice ráda jezdím například do Evropského parlamentu, abych argumentovala ve prospěch eh, eh, pomoci eh, rozvoji i ze strany soukromého sektoru, protože já vidím, jaké výhody to přináší přímo v terénu, že ta rozvojová pomoc se tam potom opravdu zakotví prostřednictvím příslušných institucí, protože pak malé a střední podniky mají nástroje k tomu, aby mohly podnikat i poté, kdy my odejdeme. A teď bych ráda trošku navázala na eh, dotaz pana předsedy. Domnívám se, že tato organizace může v budoucnosti dělat tři věci, které nám umožní, abychom lépe řešili rostoucí poptávku ze strany malých a středních podniků na celém světě. 60 našich operací probíhají v subsahar, pod subsaharské Africe a nejméně vyvinutých zemích. 60 Jak už jsem říkala, je třeba zajistit růst a myslím si, že že je důležité, abychom řešili ty potřeby, protože my velmi dobře víme, že 500 milionů nových pracovních příležitostí bude třeba, aby vznikly na světě mezi tom, tímto okamžikem a roce 2030. A víme, že většina těchto pracovních příležitostí vytvoří malé a střední podniky. Proto si myslím, že to je naším strategickým zájmem, aby se věnovala pozornost sektoru malých a středních podniků. Teď ty tři věci, eh, které mm, mám jako první v pořadí. Nejprve musíme zvýšit rozsah našich operací, je důležité, abych eh, mohla nejenom vycvičit 20 eh, eh, mm, pěstitele kávy, jestliže jich 2000, pak musím vycvičit 2000, aby byl větší dopad. Čili dnes mě hlavně zajímá, jak zvýšit rozsah a samozřejmě, že k tomu potřebuji potřeby, prostředky. A to je zase, a zase největším poskytovatelem uh, je Evropská unie právě této rozvojové pomoci a proto je tady pro ně velká úloha. Druhá priorita pro mne je budovat partnerství se soukromým sektorem. Myslím si, že velká část odpovědi spočívá v tom, jak provázat malé a střední podniky na jihu s dalšími malými a středními podniky, ať už na jihu nebo na severu. Čili je třeba podporovat větší účast soukromého sektoru v rozvoji, tedy v ekonomické činnosti spojené s rozvojem. To je má druhá priorita. Třetí. Zajistit, že si budeme uvědomovat, jak důležitá je ta dimenze světového obchodu právě na jihu. Já jsem byla minulý týden v Indii, byla jsem v Číně a spokoje, velice ráda jsem zjistila, že tyto dvě země jsou ochotny a naopak chtějí sehrávat svoji úlohu i tím, že budou přispívat k této organizaci tak, aby pomohly dalším menším, chudším rozvojovým zemím aby ty mohly posilovat svůj sektor malých a středních podniků. Indie a Čína, ale jsou i jiné, je to Korea, je to Turecko. Všechny tyto země už mají systémy bezcelní, bez kvot, pro nejméně vyspělé země. Týká se to všeho kromě zbraní a důležité je, že rovněž přispívají k tomu, aby se tyto režimy plně využívaly právě nejméně vyspělými státy v Africe a v Ázii. Čili jde o to zvyšovat rozsah partnerství se soukromým sektorem a partnerství s jehem jako takovým. A přirozeně v neposlední řadě budeme i nadále potřebovat a ucházet se o výraznou podporu ze strany Evropské unie, což vysvětluje, proč jsem dnes tady. Děkuji. Děkuji. Jsou tu další. Děkuji. Eh, Kristiana uh, Moscardini se žádá slovo, takže prosím, pane místo předsedo. Oni Také já sdílím ty různé záležitosti, o kterých jste hovořila, ale myslím si, že je třeba vypracovat a potrhnout více aspekty, o kterých jste hovořila. Vezměme například Indii. Domnívám se, že Indie a Čína musí urazit ještě dlouhou cestu interně, než bude moci být konstatováno, že e, také mohou ovlivňovat menší země. Domnívám se, že řada afrických zemí když se podíváme na příklad Maroka, e, tady se podporovala družstva žen a tyto příklady by se daly exportovat i do jiných zemí. E, také jste právě poukázala na to, co se týče pačmíny. Mm, I Značka hraje důležitou věc, ale možná, že bychom také měli pomýšlet na odbourávání cel pro rozvojové země. To je správné, ale musíme být opatrní aby potom evropské podniky či podnikatelé z jiných zemí nepřišli a snažili se zaplnit tuto mezeru a zneužívat této mezery v clech ne pro podporu zvyšování pracovních příležitostí pro tamní lidi, nejprž prodávat tyto produkty za nízké náklady v Evropě. Další případ, Bangladeš italské televizi byla vysílána před dvěma dny reportáž a o otrockých podmínkách zaměstnanců v textilním průmyslu dostávají 27 euro za měsíc. A v Pakistánu máme obdobnou situaci a v 1. dubna budeme mít tady konferenci v Bruselu, kde se také promítne FIN, kde se ukáže, jak ženy a Děti pěstující bavlnu nejsou svobodní lidé, ale stávají se vazaly velkých hm, podnikatelů eh, a vlastníků pozemků. To znamená, je třeba zlepšit situaci tam přímo v zemích, ale musíme dávat pozor, aby nedošlo k určité regresi. A potom ještě, co se týče malých a středně velkých podniků jako faktor pro vliv a práci. Ale to musí samozřejmě platit i pro Evropa, protože v Evropě je tomu bohužel tak, že se eh, ta, že docházelo k pokusu nechat vymřít malé a středně, velký, eh, středně velké podniky a nedostatek pracovních příležitostí eh, vychází nebo je odůvodněn právě tím, že se poskytovaly veřejné služby jenom ze strany velkých podniků. Děkuji nyní, George Kotas. Já mám jednu velmi stručnou otázku. Musím říci, že si velmi cením toho, co děláte. Myslím si, že vaše práce je skvělá, ale mám jeden dotaz. Je jasné, že máte omezené zdroje a proto se ptám, jak rozhodujete, eh, který projekt je důležitější než jiný. Eh, dejme tomu, že pomáháte těm ženám Burundi eh, s kávou nebo v Keně, nebo pomáháte s jinými projekty. Eh, to znamená, že to by mě zajímalo, na základě čeho se rozhodujete. A Aranča má zase slovo. Prosím. Děkuji. Paní Muscardini měla komentář, který se e, týká spolupráce mezi jižními oblastmi nebo spolupráce mezi e, severem a jihem. Bohužel je to tak, že Evropa nespadá do mého mandátu, pokud jde o um, moji práci. Já tady uh, pomáhám rozvojovým zemím, ale myslím si, že logika je stejná. Je to taková situace win-win. My pomáháme malým a středním podnikům na obou stranách, tak aby se propojili. To znamená, že pomáháme eh, podnikům ze zemí, které jsou na různé úrovni vývoji. Pokud jde o textilní a modní průmysl, protože jste se na to ptala, tak bych vám rád ráda řekla o velmi zajímavé zkušenosti, kterou jsme eh, učinili v rámci našeho Mezinárodního obchodního centra. Jsme eh, zavedli takzvanou etickou módu. Eh, není to tedy charita. Funguje to tak, že spolupracujeme s chudými společenstvími, například ve slamech v Nairobi, nebo se jedná například o ženy ve venkovských oblastech Burkina Faso. To je e, příklad, o kterém hovořil pan předseda, nebo ženy v Ganě, ženy na Haiti. To jsou ženy, které mají schopnosti, nicméně eh, často Eh, jsou to eh, ženy, které pracovaly rukama a nemají žádné školení, žádné vzdělání. To znamená, že jejich eh, schopnosti není možno využít v rámci módního průmyslu. My tedy spolupracujeme s těmito komunitami, pomáháme těmto ženám a činíme z nich mikropodnikatelky. V Nairobi v Keně máme 7 tisíc žen, které školíme v rámci tohoto programu. Učinili jsme z nich nich tady mikropodniky. To znamená, že tyto ženy propojíme s velkými módními domy, ku příkladu v Itálii, v Londýně, v New Yorku, v Japonsku. Oni vlastně předají těm ženám schopnosti, eh, dají jim design, materiál a ty ženy eh, to vyrobí a potom se to vrátí jako produkt do eh, módních domů. To znamená, že takto funguje ten transfer. Módní domy spolupracují přímo s těmi ženami a ty módní domy podepíší etický chodek schování a zaváží se, že budou tedy respektovat určité podmínky, to znamená slušné mzdy, pracovní podmínky, eh, které budou důstojné a je to pravidelně monitorováno a zjistili jsme, a samozřejmě, že se to může kdokoliv pověřit, ale víme, že ženy, které jsou zapojeny do těchto programů, které žily eh, před zahájením těchto programů eh, s jedním dolarem na den, nyní překonaly hranici chudoby, jejich děti mnohem častěji chodí do školy než eh, děti žen v kybeře, které nejsou zapojeny do toho programu a také víme, že mají lepší stravu než děti žen, které nejsou zapojeny do tohoto programu. To znamená, že máme velmi solidní systém monitoringu, který dokazuje, že to funguje, že tedy to je ku prospěchu žen, eh, které jsou do toho projektu zapojeny. Druhý, druhá fáze eh, by spočívala v tom, že ten design, ty návrhy už by nevznikaly v Londýně nebo v New Yorku, ale ten design by vznikal v Ghaně. To znamená, že spolupracujeme s designéry, kteří by vyvíjeli nové produkty. Třetí fáze Praze, my bychom z těchto žen chtěli udělat podnikatelky. A pro tuto fázi, pro tuto kapitolu je potřeba eh, to, abychom tedy spolupracovali eh, s investory, kteří by byli ochotní investovat. Je to program, eh, který si může kdokoliv projít na našich webových stránkách, funguje to, ale Nepož- nevyžaduje to pouze. A, a ráda bych to spojila s tím bangladešským příkladem. Není k tomu potřeba pouze to, abychom otevřeli trh, ale je potřeba také to, aby ženy byly respektovány, což je také velmi důležitý prvek, pokud chceme, aby to fungovalo. A nyní tedy k tomu, na co jste se ptal, jak vybíráme projekty, jaké jsou naše priority. Eh, naší prioritou číslo jedna jsou nejméně rozvinuté země, protože ty potřebují naše, naši pomoc nejvíce. Druhá priorita jsou chudé země, ovšem ty, které nejsou na seznamu těch nejméně rozvinutých zemích. Kromě toho je to tak, že eh, když rozhodujeme o tom, jestli nějaký projekt eh, zvolíme, jestli se vydáme do nějaké země, tak je důležité, aby se tamnější aktéři zavázali. To znamená, že pokud je nějaká nejméně rozvinutá země, ale dotyční aktéři se eh, k nám nepřipojí, nespolupracují, tak to nemá smysl. Eh, eh, investoři, ať už je to Evropská komise nebo eh, š, š, investoři ze Švédska, z, ze Švýcarska, eh, mi řeknou, že chtějí vidět výsledky. A výsledek spočívá v tom, že ta země sama eh, se v tom angažuje, že to vezme za své. To znamená, že je to trochu takové učení za pochodu, ale ukazuje se, že 60% skutečně putuje tam, kde jsme nejvíce potřebu, potřeba nabízíme tady služby, které tam nejsou eh, dostupné na trhu. Děkuji. A... Děkuji a teď asi rozumíte, proč jsem velice trval na tom, abyste sem přijela před koncem tohoto období. Velice děkujeme, protože nejenom, že jste nám eh, patřičně vysvětlila, o čem je vaše obchodní mezinárodní centrum, ale také jak může pomáhat obchod při boji proti chudobě a vytváření lepších životních podmínek pro mnoho lidí. Ptám se zástupce komise, zda si přeje ještě se k tomu také vyjádřit. Děkuji. Rančo. Takže nashledanou a přejeme hodně štěstí. Our next topic is... Přistupujeme k dalšímu bodu. Zase si vyslechneme sdělení zvláštního hosta. Mám na mysli pana doktora Loranda Bartelse z Cambridgeské univerzity. Ten bude prezentovat tuto publikaci, kterou, která je na základě jeho výzkumu a kterou on vydal. Pan doktor Bartels je dobře známý odborník, pokud jde o výzkum a vydávání informací o lidských právech a dohodách o obchodu a investicích. Má eh, za sebou rozsáhlou literaturu na toto téma. Já velice vítám jeho nejposlední eh, práci na téma role Evropského parlamentu v souvislosti s lidskými právy o do, dohodách o obchodách a investicích. Jak asi víte, doložky o lidských právech byly zapracovány do mezinárodních obchodních a dalších dohod, které Evropská unie uzavírá. A je tomu tak už téměř 20 let. Od roku minimálně od roku 1995. Teď už je velké množství lidskoprávních doložek v evropských obchodních dohodách. A to hovoříme pouze o obchodních dohodách, nikoliv o dalších. Článek 21 smlouvy o Evropské unie, Lisabonské smlouvy, e, přináší nejenom právní základ pro tyto doložky, ale také e, na Evropskou unii klade povinnost aby eh, pečovala o lidská práva ve vnějších vztazích, které přirozeně zahrnují i obchod. Proto tato studie je vysoce vítaná. Právě nyní, když se blížíme ke konci tohoto prvního období Evropského parlamentu poté, kdy Lisabonská smlouva vstoupila v platnost. Pane doktore Bartelsi, vítáme vás a máte slovo. Prosíme vás, abyste prezentoval vaše studie. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, za velice laskavé uvedení. Já bych nejprve chtěl poděkovat za pozvání, zejména i za eh, nabídku, abych napsal tuto studii a za druhé za pozvání, abych ji tady prezentoval. Je to pro mne velkou ctí. Jakožto akademický pracovník vždycky si přeji, aby to, co dělám, mělo dopad na skutečný svět a toto je proto příležitost. Jak už jste řekl, pane předsedo, je to o doložkách eh, o lidských právech, které už zhruba 20 let jsou eh, v evropských dohodách, obchodních dohodách. Tato studie se zejména zabývá tím, jak by tyto doložky měly, mohly a měly být eh, zlepšeny, zejména ve světle nedávného vývoje a zkušeností, které už za těch 20 let máme, protože ty doložky se moc nezměnily. A za druhé, jak jaká je úloha Evropského parlamentu v tom, aby se dosahovalo cíle, tedy aby se zlepšila eh, podstata těchto doložek a také jejich provádění, prosazování, a to zejména v souvislosti s novými pravomocemi, které parlament od vstupu platnost Lisabonské smlouvy má. Samozřejmě doložky eh, o lidských právech, to není to jediné, o co tady jde. Jak určitě víte, je tady celá řada různých ustanovení, eh, které eh, znamenají různé podmínky, ať to jsou generalizované systémy preferencí. A pokud jde o dohody, také jsou v obchodních dohodách klauzule o udržitelném rozvoji a zejména eh, je tady udržitelný eh, rozvoj a e, e, pracovně právní vztahy. A to se hodně právě e, často překrývá i s lidskoprávními doložkami, protože pracovně právní práva samozřejmě jsou velice spojena i s lidskými právy. A na ta já se zaměřím, tedy na ty doložky. Nejprve bych chtěl oživit ve vaší paměti, co to konkrétně znamená. Na straně 8 je Mm, citát, kde se cituje základní povinnost. Eh, najdeme to obvykle v článku 1 nebo 2 každé obchodní dohody anebo každé dohody o spolupráci. Já bych to rychle přečetl. Tady se říká respektování demokratických principů a základních lidských práv, jak jsou stanoveny ve všeobecné deklaraci lidských práv a v souladu se základem právního státu. To je základem interní a eh, mezinárodní politiky obou stran a před představuje základní prvek této dohody. Tudíž je to velmi silně řečeno. A to je tedy ten doložka, která obsahuje ten zásadní prvek. A tu druhou jsem trochu schrnul, řekl bych vám jenom, o čem to je. Jde o prosazování této doložky. A to se dělá, dělá eh, eh, doložkou o ne, neprovádění. To vlastně říká, že každá strana má právo přijmout eh, příslušná opatření v pro případě, že by druhá strana porušila tu doložku, která obsahuje ten základní prvek. Čili tady je povinnost respektovat lidská práva v domácí i mezinárodní politice a podpořeno je to ještě tím, že druhá strana může uplatnit patřičná opatření v tom případě, že ta první strana to nedělá. Tudíž v této studii Eh, nakonec máme 11 doporučení, jsou to strany 22 a 23. Tady ještě nejsou číslované, ale bude tomu tak v další verzi. A každý odstavec vlastně odpovídá jednomu doporučení. Já jenom rychle proběhnu hlavní doporučení a trošku to budu komentovat, kde to budu pokládat za nezbytné. První dvě doporučení se týkají, eh, na co se vztahuje tato doložka od roku 95 eh, rada, nebo respektive v roce 1995 rada schválila formální politiku že tedy tato doložka bude zahrnuta do všech budoucích obchodních dohod a dohod o spolupráci. Tato politika byla revidována v roce 2009. Tudíž teď už stačí, aby ta doložka byla zahr- zahrnuta do takzvané rámcové dohody o spolupráci a nikoliv nutně o dohody o e, obchodu. Tudíž já se prvně ptám, zda to stačí. To má e, jasný politický důvod, protože když se vyjednává se zemí, která si příliš nepřeje, aby se lidská práva dávala do obchodní dohody, tak i teď můžete říct, ne, nebojte se, nebude to v této eh, dohodě, bude to, to jenom v dohodě o spolupráci. Otázka je, zda to pak oslabuje uplatňování této doložky. Je to totiž významná změna v politice. Můj závěr je, že to neoslabuje eh, skoro nikdy tuto doložky a to, teda, tuto doložku patřičně prakticky nikdy a to ze dvou důvodů. Obvykle tady ještě taková doložka, která znamená určitou vazbu, říká se to pasarel a je to v obchodní dohodě a ta je provázána s doložkou o lidských právech v dohodě o spolupráci. Najdeme to například eh, v ekonomickém partnerství o dohodě eh, partnerství z Kary z Kotonu, dohoda z Kotonu. A tady se tedy vlastně říká, že ta e, vnitrosa, e, lidskoprávní dohoda se pořád tady uplavňuje, ale někde je to slabší, například v případě Singapuru nebo Koreji. Tam není úplně jasné, jestli to tam také platí. Druhý závěr ale je, že na tom tolik nezáleží, protože jestliže e, vnitro, lidskoprávní doložka v této dohodě o spolupráci je, tak vlastně to je pořád ještě možné, aby Evropská unie přijala eh, patřičná opatření v tím, že pozastaví eventuální povinnosti, které by v určité druhé straně měla, a to včetně těch, které by vyplývaly z obchodní dohody. Tady ale to má výhradu. Totiž, že to funguje z definici jenom tehdy, jestliže lidskoprávní doložka předpokládá uplatnění patřičných opatření ve všech dohodách. A to od roku 1993, tam vždycky se počítalo s těmito patřičnými opatřeními opatřeními, ale jsou některé ještě starší, kde tam se nehovoří o těch patřičných nebo vhodných opatřeních. A tam potom eh, toto propojení mezi obchodní dohodou a dohodou o spolupráci by se muselo pro, eh, posoudit velice bedlivě, protože to není tak automaticky, že by prostě tady ta vazba byla. A ty tři země, které mají takové dohody s Evropskou unii, jsou Indie, Mongolsko a Sri Lanka. A všichni tady si jistě uvědomují, že že se blíží dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unii a Indií. Aspoň jednání k tomu vedou. Proto bych mimochodem doporučil toto, aby parlament se velice bedlivě zabýval touto doložkou o vazbě v jakékoliv dohodě, která bude sjednána s Indií tak, aby to zajistilo, že eh, bude možné Eh, přijmout eh, režim v rámci doložky o lidských právech. Nemůžeme to brát jako něco samozřejmého a není tajemství, že eh, Indové o to moc nestojí, o to lidskoprávní dohodou. To je jako upozornění ve všech jiných případech. Například nedávno byly asociační dohody, byly dohody s Kanadou a tak dále. A zdá se, že tady ta politika zůstává netknutá a že vlastně pořád to trvá. Není důvod si myslet, že by tomu tak nebylo. Není důvod, abychom eh, si tady dělali obavy, ale i tak by to měl parlament sledovat a to zejména vzhledem k tomu, eh, že tyto země, které momentálně vyjednávají dohodu s Evropskou unii, jsou poměrně silné vyjednávací pozici. Eh, pozici. Tolik této věci. Další věc. Povinnost dodržovat eh, lidská práva, zásady o lidských právech a demokratické principy, tedy standardy ochrany lidských práv a ochrany demokratických principů. O co hlavně jde? Ta doložka eh, se základním prvkem, s tím podstatným, ta je docela dobrá, ta dobře drží, je velice eh, komplexní. Já vím, že někdy parlament přijímal usnesení a říkal, že bychom měli tam dát něco konkrétního k tomu, či jinému lidskému právu. Já si ale myslím, že obecně vzato je ta eh, poměrně dostatečně široká doložka, aby se vztahovala na široký rozsah prakticky všech lidských práv a demokratických principů. Ale mohlo by to být zafixováno. Eh, ne, že bychom se tam vnášela nějaká konkrétní lidská práva, spíše by se to mělo aktualizovat tak, aby se zohlednila možnost, že Evropská unie a partneři najednou eh, budou vystaveni no novým povinnostem v oblasti lidských práv a ta doložka by vlastně tam měla zapracovat jakákoliv nové povinnosti tohoto druhu. Za tím účelem jsem velice pro další věc, aby se změnilo znění budoucích eh, doložek lidskoprávních, aby to odpovídalo doložce eh, s Koreou. Tam je totiž odkaz nejenom na lidská práva a eh, demokratické zásady podle Všeobecné deklarace lidských práv, ale říká se také a další, v dalších mezinárodních nástrojích. To, abychom eh, to byli měli připraveni pro eventuální vývoj v budoucnosti, aby i budoucí eh, doložky tak, eh, se takto chápaly. Pak je, je tady další návrh, s kterým už v minulosti přišel parlament, aby se posílila ta základní doložka, se dělá konkrétní benchmark dodržování lidských práv ve vztahu s konkrétní zem, zemí. Já já si myslím, že v rámcové dohodě by bylo vhodné mít eh, konkrétní měřítko, benchmark, ale mm, tedy tam by nemělo být vázané na jednu zemi, ale mohlo by to být eh, ve vedlejší dohodě s podepsané dohodě se s danou zemí a to by se potom zapracovalo do doložky eh, o lidských právech. To by umožnilo určitou flexibilitu. V podstatě je to otázka formulace. Další doporučení se týká posilování doložky z toho základního prvku, tak, aby bylo možné také zapracovat korporátní sociální zodpovědnosti. Já o tom poměrně široce hovořím ve zprávě a eh, usuzuji, že to to je věc, která by se dala posílit. Možná ne v samotné doložce o lidských právech. Možná, že by bylo lepší, aby tady byla zvláštní doložka o korporátní sociální odpovědnosti. A analyzuji, co by se tím dosáhlo. A mé závěry jsou, že takové ustanovení by mohlo sledovat a dosahovat tří věcí. Bylo by to za prvé užitečné jako samo o sobě, protože by to znamenalo stimulaci pro partnerské země, aby oni přibíjeli normy podnikové sociální zodpovědnosti. To nemůže být nic špatného. Funkce korporátní eh, sociální eh, odpovědnosti, respektive takové dolosti, by mohla být docela praktická. A znamenalo by to, eh, že i vlastní korporátní sociální odpovědnost Evropské unie, respektive zájmy a povinnosti Evropské unie v tomto směru nebudou znamenat, že třetí země budou nějak ekonomickou pospory Vlastně pozici Evropské unie podrývat, čili aby tady byly rovné podmínky. A to je jedna z důležitých podmínek eh, nebo eh, funkcí té doložky o korporátních. A druh, třetí věc je možná trošičku taková složitá. Někdy se v literatuře říká, že doložka a korporátní sociální odpovědnosti by mohla vést k tomu, že by se znovu vyvážela povinnost investorů s povinností třetí hostitelské země. Já eh, to poměrně podrobně probírám ve zprávě a můj záměr je, že tohoto cíle by se ne, eh, nedosáhlo jinými standardy. Eh, myslím, eh, otázka je, jak jsou adresovány takovéto normy jednotlivým aktérům. Já jsem v té zprávě neměl dost času, abych vyslovil na návrh, jak by se takové doložky mohly formulovat. Asi by to šlo, chtělo by to další práci ale myslím si, že toto je tak. s tím jsem se tolik nezabýval, nemyslím si, že je to až tolik zájmem tohoto výboru a parlamentu. Třetí oblast je monitorování plnění povinností v oblasti lidskoprávní, včetně těch nových eventuálních, o kterých jsem se zmiňoval. Jaké je tady moje hlavní doporučení? Myslím si, že každá dohoda, která zahrnuje doložku o lidských právech, by měla také um, mít ustanovení o lidskoprávním výboru. Eh, obchodní dohody Evropské unie jako takové vytvářejí mnoho výborů. SPS, eh, o oceňování celním, o pravidlech eh, původu a tak dále. Čili později a navíc potom společná rada ustavená touto dohodou může vytvářet další, ale v životě tady nebyl trvalý lidskoprávní výbor. A myslím si, že je to určitá anomálie, že je tady mezera vzhledem k tomu, jak jaký význam mají lidská práva v obchodních dohodách. Myslím si, že je zcela eh, jasné doporučit, aby byl eh, vytvářen vždycky u každé další obchodní dohody vytvářen i stálý lidskoprávní výbor. Co by takový výbor měl dělat? Já bych eh, netvrdil, že by měl mít pravomoc rozhodovat, ale doporučovat. Měl by mít mandát zaměřovat se na provádění povinností stran v rámci lidskoprávní doložky. A zejména eh, v takových situacích, kdy realizace samotné dohody, to znamená jedná se o obchod, o investici, o duševní vlastnictví, když to má negativní dopad na lidská práva, ať už doma nebo v zahraničí, čili monitorovací úloha. To bych si představoval pro takový výbor s pravomocemi eh, vyslovovat doporučení ve směru rady, aby k tomu s tím něco dělala. Druhé eh, doporučení cvičení v tomto smyslu, eh, monitorování. To vychází z nového nařízení GSP, Tedy možnost, aby komise a nebo zpráva eh, IS parlamentu, se, a která se, se překládá jednou za dva roky o provádění eh, doložky o lidských právech v dané eh, smlou dohodě. Čtvrtá oblast doporučení se týká prosazování ustanovení doložky o lidských právech. A tady současný systém je takový, že prosazování těch těchto doložek se nechává úplně na radě na eh, eh, na vrtkami. Eh, ani parlament, ani občanská společnost, ani jednotlivci tady nesehrávají žádnou úlohu. Já nedoporučuji, aby se změnilo, kdo má konečné slovo v tomto prosazování lidskoprávních doložky, ale hodně záleží na tom, co se udělá předtím, než se takové rozhodnutí udělá. A zejména doporučuji, aby bylo přijato nařízení v rámci normálního legislativního postupu postupu. A ve zprávě eh, provádím analýzu, zda se to dá dělat a já jsem eh, eh, usoudil, že právně to jde, čili aby se schvalovalo, přijímalo takové nařízení, které by vytvořilo spouštěcí mechanismus, aby parlament a další evropské instituce nebo občanská společnosti nebo jednotlivci, aby minimálně mohli požadovat zahájení vyšetřování ze strany komise nebo EAS, e, eventuálních potenciálních porušování lidských práv. A když se zahájí vyšetřování, tak je pravdě, pak je pravděpodobně, že se ta lidskoprávní eh, doložka uplatní. Jenom taková poznámka stranou. Tři, 23krát se prosazovaly tyto doložky a každá z těchto případů zahrnovala situaci závažné politické nestability v zemi AKP. Ze, z hlediska rady doložka o lidských právech se pokládá spíše za politickou doložku a významné je, že v roce 2009 byl přijat dokument, který stanoví novou politiku v této směru rady a říká se tomu ne lidskoprávní doložky, ale politické doložky. Často se porušování lidských práv překrývají se situacemi politické nestability, ale je samozřejmé, že eh, to druhé je jakási podmnožena toho prvního a praxe ukazuje, že se v ní lidskoprávní doložky plně nevyužívaly. Když tady bude nařízení, které um, bude umožňovat zahájení vyšetřování, které spustí jiná e-, evropská instituce anebo jednotlivci, pak pravděpodobně to posílí uplatňování doložky. Tento návrh jsem, jsem nepřišel z čista jasna. To je vlastně eh, adaptace modelu eh, Spojených států, Kanady a Chile. To jsou příklady, které mají ve svých, eh, ještě mm, eh, se vztahují k naftě, to je samozřejmě i s Mexikem. A prostě tyhle země vždycky tam měly možnost individuálního prosazování pracovně právních norm, tak jak oni je vidí. A už bylo mnoho, dokonce 47 případů, kdy taková vyšetření, vyšetřování skutečně byla zahájena a exekutiva pak podnikla kroky. Čili já ve svém návrhu vycházím z praxe našich přátel na druhé straně oceánu. Pátá kategorie doporučení se týká realizace. Já to odděluji od prosazování. A to z tohoto důvodu. To prosazování je široké. Původy doložky o lidských právech, což si můžete na začátku zprávy přečíst, tak ten původ je v tom, že je to vlastně i eh, částečně doložka o sankcích. Porušování lidských práv nemají moc co dělat s dohodou jako takovou, ke které je ta doložka připojena nebo jejíž je součástí. Nicméně Samozřejmě u obchodních dohod je samozřejmé, že u extrémních případů, a já se spíše ve svém životě zabývám obchodem než lidskými právy, a e, neříkám, že obchod vždycky vede k porušování lidských práv, ale samozřejmě stává se v extrémních případech, že i obchodní povinnosti jako takové mohou mít problémy v oblasti lidských práv, alespoň se o tom mluví. A proto tady hovořím o implementaci, o provádění eh, obchodní dohody, eh, tedy povinnosti, liberalizace, eh, duševní vlastnictví, čili povinnosti v obchodní smlouvě by mohly sami někdy vést k porušování lidských práv. Pak samozřejmě vzniká problém, konkrétně v rámci doložky o lidských právech, která je součástí takové dohody. Proto já tady vyslovuji dva hlavní doporučení, jak řešit tuto podmnoženou případu. Tedy nejenom, že se nesprávně chová ta druhá strana, ale spíše situace, kdy povinnosti jako takové stanovené smlouvou vedou k literiskoprávní problémům. Za to může ta strana třeba sama. A předseda v úvodu velice eh, řekl, že v článku 21 smlouvy Evropské unie Evropská unie sama má povinnost zajistit, že nebude docházet k porušováním lidských práv třetích státech v důsledku její vlastní politiky, včetně obchodní politiky Evropské unie. Čili je to otázka zájmu Evropské unie, nejenom porušování druhé, ze strany toho druhého partnera. Proto tady doporučuji bilaterální kroky, Tedy společná eh, rada vytvořená v rámci obchodní dohody by měla mít eh, pravomoc, někdy takové pravomoce nemá, někdy omezené, měla by mít pravomoc pozastavit eh, povinnosti dohody, pokud se stane jasným, že tyto povinnosti vedou k problémům eh, s lidskými právy v této země. To není vždycky samozřejmě, že se to zdaleka netýká všeho. Druhá povinnost, pardon, druhé doporučení k této věci, a to už je poslední, jedenácté doporučení, které vyslovuje, že by měla být tady nová doložka v dohodách o obchodu. A tato doložka by měla Ehm, znamenat eh, jednostrané pozastavení nebo eh, měla by tady být stanovena výjimka jednostranné akce eh, jedné strany, aby mohla přijmout opatření nezbytné k tomu, aby mohla plnit své závazky vyplývající z doložky o lidských právech. Zní to možná radikálně, ale já bych vám vysvětlil na okamžik, proč tomu tak není. Určitě všichni znáte, Eh, všichni obecné výjimky eh, z obchodních dohod. Ty mají původ eh, vlastně z, dohody mezi USA a Mexiko z roku 30, ale hlavně je to článek 20 GATU a to, co je dneska zase článek 36 Eh, smlouvy o fungování Evropské unie. A to se se stranám umožňuje přijímat opatření nezbytná pro opatření lidského zdraví, zdraví zvířat, eh, veřejné morálky, životního prostředí a tak dále a tak dále. A tady to moje jedenácté doporučení spočívá v následujícím, aby se dodala ještě řádka k těmto obecným výjimkám a ta by se jednoduše řeklo opatření nezbytná pro dodržování povinností eh, v oblasti lidských práv v rámci zásadní doložky, nebo prostě to, co je třeba, aby se dodržovala lidská práva. Proč to není až tak radikální? Protože jsou tady určitá omezení, pokud jde o provádění takovýchto práv, která jsou zabudovaná do doložek o obecných eh, výjimkách, aby se zabránilo zneužívání, protože to nesmí být svévolná, neodůvodněná eh, opatření jako diskriminace nebo omezení neudůvodněná mezinárodního obchodu. To eh, právníci v oblasti obchodu velice dobře chápou a to je ta moje oblast a eh, nikdy nikdo netvrdil, že by se eh, ta, tyto povinnosti zneužívaly na mezinárodní úrovni a nevím tedy, proč by se to mělo dít na bilaterální úrovni, jenom proto, že je možné přijmout opatření, které straně e, umožní, aby dodržovala své e, lidskoprávní e, povinnosti, zejména ve světle článku 21 smlouvy o Evropské unii, je tato doložka něčím, co by Evropská unie do dohod měla dávat. Co je tedy můj poslední bod, který bych ještě zmínil. Eh, co může Evropský parlament a co by s tím vším měl dělat. Je tady eh, řada v různých forem. Samozřejmě teď parlament má ehm, pravomoc souhlasu, abych tak řekl, s obchodní dohodou a parlament využívá této pravomoci, jak všichni vědí. Učinil tak například um, nařízení o pojistkách, pojistky e, v souvislosti s dohodou s Koreou. Čili pokud se tak parlament rozhodne, může tuto pravomoc využít tak, aby si vynutil přeformulování samotné doložky. A mnohé mé doporučení by opravdu toto požadovala. A to je možné pak udělat, pokud si to parlament bude přát. Pokud by ale to nebylo proveditelné nebo žádoucí, pak je tady taková měkká alternativa, totiž to nařízení, které už jsem tady zmiňoval. To by umožnilo Eh, eh, mít tady takový jedno, jednotlivý individuální spouštěč. Může to být Evropská instituce, občanská společnost, je, fyzická osoba a to nařízení je možné přijmout v rámci normálního legislativního postupu. Otázka je, zda to má Evropská unie kompetence, zda to nezasahuje eh, do toho, co často je nahlíženo jako výhradní nebo je právo rady v rámci e, smlouvy, které, pardon, v rámci pravomocí, které máme v článku 289 e, eh, smlouvy Evropské unie. Můj závěr je, že vůbec ne, že je to zcela proveditelné. A poslední věc. Parlament může použít své pravomoci souhlasu před uzavřením dohody a může požadovat zlepšení. E, Eh, ze strany lidských práv u tého partnera smlouvy. Problém ovšem je, že když se uzavře dohoda, pak tady parlament o tuto pravomoc přichází. A proto ta lidskoprávní doložka vlastně funguje tak, aby, že neutralizuje vlastně pravomoce Evropského parlamentu. A právě proto eh, toto využití pravomoce souhlasu funguje ale mělo by to být v souvislosti i s přeformulováním doložky a s přijetím tak nařízení, aby se parlament zase dostal i k tomu uplatňování a prosazování lidskoprávní doložky, což by mělo být. Děkuji mnohokrát a těším se na otázky. Děkujeme, děkujeme za velmi jasná a, a za jasná slova a strukturovanou prezentaci vaši, vaší studie. Nyní zahájím diskuzi. Pokud tady jsou nějaké dotazy. Willem Dartmouth. Omlouvám se. Uh, ještě kolega, protože ten má, pan Campbell Bernman má přednost, já jsem ho neviděl. Omlouvám se. Je dobré, že tu máme někoho z univerzity v Cambridge, protože já za, zastupuji právě Cambridge a Cambridge je nejlepší univerzita na světě. Říkám, alespoň já. Některé vaše závěry ve mně zbuzují určité obavy. Já mám zpětnou vazbu od velvyslanců v tom smyslu, že rostou obavy, pokud jde o to, že lidskoprávní doložky jsou jim eh, tady vnucovány v rámci těch dohod. Vy jste hovořili, hovořil o eh, státech AKP, že eh, tady porušuje, porušují tyto věci, nicméně i dohoda s Kanadou se zpomalila Japonsko, samozřejmě uznává trest smrti nebo nebo Nový Zéland, tam je také problém s těmi dohodami. Mm, vypadá to, že se tam některé doložky o lidských právech porušují. To znamená, že já mám skutečné obavy, protože se domnívám eh, a říkám to v tomto výboru, že eh, si musíme položit otázku, jestli by obchodní dohody neměly být o obchodu, o pracovních místech, o investicích, o hospodářství, o ekonomice, jestli eh, se nezničí eh, těmito doložkami. Já vím, že lidská práva jsou důležitá věc, všichni v ně věříme, ale hrozí tu riziko a vy v podstatě navrhujeme, navrhujete, že zpřísníme kritéria, pokud jde o lidská práva a Eh, já si myslím, že bychom dospěli do bodu, že bychom neměli už vůbec žádné eh, obchodní dohody. Například TTIP by mohl eh, trvat 6 nebo 7 let a za nějakou dobu už bychom neměli vůbec žádné dohody. Já jsem tady velmi znepokojen tímto vývojem a ptám se, proč chce Evropská unie diktovat těmto zemím, jak to má vypadat. neměl by se nejprve podívat na svoje vlastní vlády. Musím říci, že e, znám dobře Ukrajinu, byl jsem na Krymu, znám celou tu situaci a část toho problému vznikla tím, že e, jsme způsobili geopolitickou škodu tím, že jsme tady politické aspekty prosazovali e, příliš e, silně. Já si myslím, že Rusko na to tedy e, reagoval takto nepřiměřeně, proto si myslím, že bychom se tady měli vrátit k obchodu a že bychom měli umožnit to, aby lidé měli eh, pracovní místa. Děkuji. Velmi mě tady zaujala vaše slova. Eh, musím říci, že eh, je velmi zajímavé vidět, jak je univerzita v Cambridge mimo realitu. Rád bych řekl, a během posledních pěti let jsem to několikrát slyšel od našeho uh, eh, zácného pana předsedy, že tady v Lisabonské smlouvě je doložka o lidských právech, právech, která legitimizuje všechno. Ale Chci se zeptat, jestli nemáte pocit, že lidská práva se tu objevují neustále jako uh, určitá deklarace. Skutečně to má být smluvně závazné. Pokud se lidé domnívají, že cambridgeští akademici říkají, že každá uh, litera uh, toho zákona musí tedy být obsažena v každé dohodě o obchodu eh, od nynějška do budoucna, eh, tak eh, se nad tím musíme zamyslet. Vy jste velmi učený, což jsme tedy viděli ve, svých, ve vašich doporučeních, ale já si myslím, že parlament Eh, je samozřejmě demokratickým orgánem, ale je to také de, eh, orgán reprezentativní. A současné politické uskupení nebo seskupení toho parlamentu není eh, dáno na věky. A jedna z věcí spočívá v tom, že po květnových volbách které, které, parlament, který se sejde 1. července, bude mít úplně jiné složení ve srovnání s tím stouvajícím stavem. To znamená, že to bychom měli měli vzít v úvahu. Další věc, na kterou bych se vás rád zeptal, je velmi konkrétní otázka. Je to na stránce 23D. Tady se píše reprezentanti nebo zástupci občanské společnosti, co mají tedy udělat, co mají dělat. Je tu e, mechanismus, podle něhož mohou předkládat žádosti a komise musí e, těmto žádostem vyhovět. E, zástupci občanské společnosti, e, to může být Eh, velmi zajímavá věc. Tony Benn v loni zemřel, byl to zástupce občanské společnosti a eh, často se tím tady myslí pouze zástupci odborů. To znamená, že já bych rád věděl, koho vlastně myslíte přesně tím výrazem zástupci občanské společnosti, protože se domnívám, že ten termín je poměrně vágní. Eh, vypadá to, že myslíte delegáty z samozvaných institucí. A další bod, a to tím skončím, a v podstatě s, e, budu opakovat to, co řekl kolega přede mnou, můj kolega po pravici. Díval jsem se do vašeho glosáře, který je velmi užitečný. A v v průběhu tohoto legislativního období jsme uzavřeli například dohodu s Tadžikistánem, Turkmenistánem, Irákem, a dalšími zeměmi Střední Ameriky. Na základě toho, co píšete, by k žádné této dohodě nedošlo. Počítá se i s dalšími jednáními, ať už je to s Čínou, s Běloruskem, s Iránem, s Irií. Eh, ani tato jednání by se nekonala. Eh, Azerbajdžán, Kazachstán, mm, eh, pokud bychom tedy přistoupili na to, co říkáte, tak by to nebylo reálné. Pokud tedy budeme vycházet z toho, že dohody o volném obchodu jsou dobré pro Evropskou unii, pro evropské občany, tak vy tedy stavíte velké překážky do cesty eh, všem těmto dohodám. Eh, jsou to překážky pro eh, realizaci a uzavírání těchto dohod. A poslední věc. Mám pocit, že to je trochu přístup uh, protinožců, přístup z jižní polokoule. Moje žena je australanka, to znamená, že e, právě proto to říkám v obdivu, e, ne e, z jiného důvodu. Nový Zéland, a to je skutečnost, má dohodu o volném obchodě s Čínou. Evropská unie nemá dohodu o volném obchodě s Čínou a vy tedy navrhujete něco, na základě čehož by ta dohoda byla nemožná. Už bychom nikdy nemohli uzavřít dohodu s Čínou. Eh, byť by to bylo tedy z ekonomického hlediska žádoucí. Děkuji. Well, this is not a Brito British. Toto eh, by neměla být britsko-britská rozprava. Ale když už jste tady zmiňoval eh, Tonyho Bena, já bych mu rád vzdal hold protože když jsem byl v Londýně, tak jsem věděl, jak velice aktivní byl v laboristické straně a já sám mu vděčím hodně. A teď David Martin má slovo. Já bych chtěl především eh, eh, poděkovat za velice zajímavou prezentaci a na rozdíl od mých dvou britských ehm, eh, kolegů, já si naopak myslím, že lidská práva jsou zásadním prvkem všech obchodních dohod a spíše by mě zajímalo, jak zajistíme, aby tato doložka fungovala, než abych se zajímala, zda ehm, to tam vůbec má být. Monitorování, implementace, prosazování, to jsou ty tři body, které mě zvláště zajímají. Já si totiž osobně myslím, myslím, že zcela správně parlament se hodně snaží, aby zajistil, že doložky o lidských právech budou ve všech našich obchodních dohodách, ale muž je tak dobře nesledujeme, nemonitorujeme, když ty dohody běží. A musíme tedy tu monitorovací praxi zlepšit. Už s tím začínáme, mám s Kolumbiou, já jsem v delegaci, která pojede do Kolumbie příští týden, aby zjistila, jak ten plán v oblasti lidských práv tam funguje, tak to je pozitivní. Ale pravda je, že i když to monitorování zlepšíme, tak eh, tím se dostávám k druhému bodu, tak to prosazování je prakticky momentálně nemožné. A zase jako pro ilustraci tato, tato země. My jsme se snažili, aby e, komise e, zahájila vyšetřování o Olympie, vyšetřování lidských práv, porušování lidských práv v rámci GSP+. Takže myslím, že co si v rámci, jako je ten americký model, bychom měli zvážit, ale chtěl bych se zeptat řečníka, jestli fun, eh, eh, posuzoval také, jak ten americký systém funguje. Já vím, že to je na papíře, ale nevím, jestli s tím dělají o moc více, než kolik dělá Evropská unie. A konečně k implementaci. Myslím si, že mám určitou představu eh, o určitých příkladech, ale zajímalo by mě, jak by povinnosti zakotvené v obchodních dohodách mohly vést k porušování lidských práv. Pokud by řečník k tomu měl konkrétní příklady, bylo by to zajímavé. A každopádně si myslím, že je velice důležité a posiluje to náš názor, že lidská práva jsou podstatnou součástí obchodních e, dohod. Otázka není, zda to tam má být, ale jak e, zajistit, aby to fungovalo. Helmut Scholz, prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl poděkovat za vysoce strukturovanou informaci o této studii. A také velice souhlasím s některými eh, návrhy, s mnoha návrhy. Možná, že tím nesouhlasím s mojimi britskými kolegy zde, co zase možná není až tak překvapivé. Ale spíše bych se teď zaměřil na Eh, občanské, pardon, na obecné eh, aspekty, protože toto není akademická rozprava. My to musíme zapojit do politické situace a tom, jak tedy to konkrétně potom eh, provádět a jak to má co dělat s našimi vztahy s radou a komisí. A proto bych měl pár otázek i na komisi, která doufám také bedlivě naslouchala informaci o této mm, studii. Já bych se vrátil k té doložce zásadního prvku. Eh, je to tedy ve všech vnějších dohodách od roku 95. A teď máme eh, před sebou návrh rozšířit tuto doložku Eh, aby se tedy poukazo, odkazovalo nejenom na Všeobecnou deklaraci lidských práv, ale i na další eh, relevantní eh, mezinárodní instrumenty v oblasti lidských práv. A jak víte, na základě vyjednávání v Ženevě o lidských právech UNCTADu Eh, je tady snaha najít eh, nějaký obligatorní ehm, mechanismus oblasti lidských práv a mít k tomu mezinárodní smlouvu. Proto bych se zeptal, zda s takovým návrhem souhlasíte, aby se ta doložka zásadního prvku rozšířila a v budoucnosti modernizovala eh, čili abychom potom to se tím zabývali v dalších návrzích dohod, například dohoda s Mexikem. A pak za druhé, pouze komise může spustit eh, doložku eh, o lidských právech s tím, že navrhne, eh, aby opatření přijala rada. To znamená, že rada se může rozhodnout podniknout patřičné opatření, ale co to může znamenat? Je to povinné, je to na základě většiny, nebo jak to je? Jak to vidíte vy a kdo definuje, co je vhodné opatření? A konečně v tomto vztahu by mě zajímalo toto. Zda komise je připravená opravdu ustavovat tr- stála práva na základě doložky o lidských právech, což by bylo něco jiného, než jsou současné dialogy. A což, jaké další kompetence by tady měly být? Já eh, chápu, co říkal Lord Dartmouth, co nám tedy vysvětloval o lidských právech a versus mm, schopnost uzavírat obchodní práva. Když hovoříme například e, o Bangladeši a myslíme na osud textilních dělníků, je to něco, co se netýká jenom jich, ale také výrobcí na našem trhu. Čili obchodní dohoda jako taková je vždycky vázaná i na schopnost, možnost e, hovořit o tom, jak my chceme vyrábět a jak my chceme Eh, organizovat spotřebu, za jakých podmínek a jaké eh, jsou tady povinnosti a povinné podmínky v obchodních dohodách. A ještě otázka na autora studie. Eh, vy se zmiňujete o vnitrostátní poradní skupině a děláte tady porovnání mezi obchodní dohodou s Kolumbií a s Peru a doložkami, které tam jsou, že ty mají menší status a menší e, pravomoce než ty, které jsou v dohodě s Koreou. Co tím konkrétně myslíte a můžete to prosím blíže vysvětlit? protože mm, já si myslím, že pro nás jako pro členy parlamentu v rámci budoucí eh, práce na eh, obchodních dohodách je to velmi důležité. Děkuji. Děkuji. Dříve než dám slovo komisi, tak mi dovolte, abych i já přednesl několik poznámek. Za prvé, rád bych vám řekl, a už jsem to řekl dopoledne, že moje příští kniha bude uh, o o pracovním práv pracovně právních doložkách v Evropské unii. A to se netýká pouze obchodních dohod, ale také režimu GSP+, plus a tak dále. Samozřejmě, že eh, se tedy zaobírám touto myšlenkou eh, lidskoprávních doložek, ale budu teď hrát roli ďábla. Budu teď hovořit jako ďábel. A přednesu takové úvahy, které budou vycházet z toho, že jsem jakoby proti tomu. Za prvé, je proveditelné to, abychom tedy umožnili vylepšení těchto lidskoprávních doležek, protože se zdá, že vnější politika v oblasti lidských práv je součástí společné zahraniční politiky, není to součást obchodní politiky, a proto to patří do kompetence rady. To znamená, že rada to definuje, koncipuje a Eh, také vede. A pravidlo jednomyslného rozhodnutí eh, je naděje, že by rada eh, v tu tedy něco změnila, že by s tím souhlasila. Že by tedy umožnila to zlepšení a posílení lidskoprávních doložek v obchodních dohodách? To je jedna otázka. Druhá věc odolnost našich obchodních partnerů. Víme, že Austrálie zkrátka odmítla eh, s námi eh, vyjednávat o dohodě o obchodu právě kvůli těmto lidskoprávním eh, doložkám, kvůli těm doložkám o demokracii. Ne proto, že by nechtěli respektovat lidská práva, ale proto, že mají pocit, že to je určitý útok na jejich suverenitu nebo že Evropská unie se předstírá, že chce tedy eh, hrát patrona nad Austrálií, pokud jde o lidská práva. A proto se ptám, jestli budeme schopni v uvozovkách prodat Austrálii nebo podobné zemi eh, takovouto vylepšenou verzi něčeho, co už v podstatě odmítli. V čem, s čím už nebyli ochotni souhlasit. To znamená, to je ta proveditelnost. Další věc, druhá věc. Je výhodné, abychom měli takovou tu posílenou, vylepšenou doložku o lidských právech. Ptám se proto, že zapojení lidskoprávních doložek do eh, dohod o volném obchodu z nich činí eh, kombinované dohody, smíšené dohody. A proto ty dohody o obchodu už nebudou výrazem ex, výručné kompetence Unie, to znamená, že budou eh, domluveny radou a parlamentem a většinovým e, rozhodnutím v radě, ale bude to záležitost členských států. A každý členský stát, respektive parlament nebo eh, vláda, bude mít právo veta. Nepůjde už tedy o to, eh, aby byla většina tady v parlamentu nebo v radě. Budeme potřebovat jednomyslnost, jednomyslné rozhodnutí eh, vlád Parlamentu 28 eh, členských států nebo dokonce více než 30 členských států v blízké budoucnosti. To znamená, že se ptám, jestli to je výhoda. Jestli je to výhodné, abychom aby tedy obchodní politika se stala rukojmím práva VETA Eh, jakékoliv jednotlivé vlády nebo jakéhokoliv jednotlivého parlamentu. Samozřejmě, že to riziko existuje už nyní. O tom není pochyb. Už nyní s tím musíme nějak žít. Nicméně se ptám, jestli ta myšlenka vylepšení doložky o lidských právech by nevylepšila také tu možnost práva veta nebo vetování eh, ze strany eh, členských států, jestli by to tedy neomezilo výlučnou eh, kompetenci Unie. A nyní prosazování lidskoprávních doložek. Podle smlouvy je to tak, že pouze Rada může pozastavit platnost mezinárodní dohody. To znamená, že pokud jde o prosazování závazků, které jsou zakotveny e, v těch mezinárodních dohodách, tak ani parlament, ani komise, ale pouze rada může rozhodnout o jejich pozastavení. To znamená, e, že v každém případě jsme vždycky závislí na radě. Samozřejmě, že ta smlouva může projít změnou, můžeme ji změnit, ale nemůžeme se spolehat na změny smluv. Není-liž pravda. Měli bychom vycházet z toho, co máme. A smlouva tu zkrátka je ve svém stávajícím znění. Samozřejmě, že e, můžeme vytvářet tlak na radu, aby pozastavila e, závazky pro Unii tváří vůči eh, našim obchodním partnerům kvůli porušení lidskoprávních doložek, ale vždycky to závisí na rozhodnutí rady. To znamená, že si myslím, že tady jsou určité limity, určitá omezení. Jakkoliv jsou ty doložky eh, pozitivní za, a Eh, záhodné. Já samozřejmě s vámi souhlasím, ale vidím určité pochybnosti, pokud jde o jejich prosazování. Je eh, tu někdo z komise? Pan Nikos Saimes. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám. Nejprve mi dovolte, abych poděkoval eh, panu Loranu Bartesovi za jeho studii, studii protože je to známý představitel akademického prostředí, zaobíral se eh, obchodem, je to expert na obchod, zaobíral se vztahem mezi obchodem a lidskými právy, to znamená všechno, co napíše, je potřeba brát velmi vážně. Pokud jde o cambridgeský aspekt, tak musím říci, že jsem byl na letním kurzu v Cambridge. Nevím, jestli mě to kvalifikuje jako studenta Cambridge, ale musím říci, že jsem tedy uh, v Exeteru jsem studoval, to znamená, že jsem jakýsi konkurent. Dovolte mi, abych eh, krátce představil názor komise na eh, tuto záležitost. Eh, vypadá to jako jakýsi brainstorming a velmi s velkým zájmem jsem tedy poslouchal názory dalších členů tohoto výboru a také pana předsedy. Rád bych všem ještě jednou připomněl, že se jedná o studii, že to není žádné usnesení, zatím to není usnesení. A musím říct, že ta studie velmi dobře popisuje stávající situaci, pokud jde o doložky o lidských právech v investičních a obchodních dohodách. Myslím si, že ta studie je velmi užitečná v tom smyslu, že můžeme diskutovat o způsobech, jak se mohou tyto doložky vylepšit, o tom, jaká může být role Evropského parlamentu v této souvislosti a také eh, Loran formuloval určitá doporučení. Já nechci diskutovat o eh, roli Evropského parlamentu, ty důvody jsou na bíledni. Pokud jde o všeobecná, všeobecná doporučení, já si myslím, že eh, Stěžení bod té analýzy spočívá v tom, že lidskoprávní doložky jsou součástí eh, těchto dohod v minulých letech a v tomto smyslu eh, bych rád zdůraznil především pokud jde určité komentáře zdějších poslanců, že lidská práva jsou součástí obchodní politiky, je Eh, to závazek, který musíme brát v eh, našich vnějších činnostech, ve veškeré naší vnější politice. To znamená, že to je součást obchodní politiky. Samozřejmě, že v minulých 20 letech se to eh, vyvinulo a nikdo nebude spochybňovat nebo nikdo nebude tvrdit, že to je dokonalá záležitost, došlo k vývoji a určitě jsou tu možnosti zlepšování. Pokud jde o určitá doporučení. Musím říci, že některá z nich se mi osobně velmi líbila. Eh, líbil se mi především ten bod, který hovořil o tom, že se musíme zaměřit na dohody o spolupráci s Indií, se Sri Lankou. Samozřejmě, že my v tuto chvíli eh, jednáme s Indií a eh, jsou to velmi důležité kritické poznámky a budeme se tomu pečlivě věnovat. Samozřejmě, také to doporučení, že e, i ta e, dohoda s Koreji by mohla být e, přinesena jinam. Rád bych všem připomněl a pan předseda už tak učinil, že to jsou eh, tedy doložky, o kterých se vyjednává. My samozřejmě nic nikomu nevnucujeme jednostranně, eh, jak už bylo řečeno v souvislosti s tím systémem GSP. To znamená, že o těchto doložkách se vyjednává, náš partner s nimi musí souhlasit, musí tady souhlasit se eh, s tím specifickým zněním, musí ho ratifikovat. A druhá věc, jsou to reciproční záležitosti. To znamená, že samozřejmě nemůžeme požadovat, aby lidskoprávní doložka byla nějak vnucená našemu partnerovi a v, platila pouze pro toho partnera a právě pr- proto některá z těch doporučení by mohla být e, problematická. Uvedu jeden příklad, například ty e, srovnávací ukazatele, benchmarky. E, Loran řekl, že by bylo dobré, kdybychom měli seznam benchmarků, srovnávacích ukazatelů, tak abychom mohli e, měřit e, celou tu situaci e, oblasti lidských práv, ale to by samozřejmě napovídalo, nebo eh, předpokládat, to bychom museli předpokládat, že tedy eh, partner bude tedy eh, ochoten to akceptovat a nejsem si jist, že je to zaručeno. Pokud jde o společenskou zodpovědnost podniků, tak eh, se objevilo doporučení, že by to mělo být povinnější. Já si nemyslím, že v tuto chvíli bychom měli diskutovat o technických aspektech této záležitosti, ale v každém případě jsou tu určité záležitosti, eh, které stojí za zmínku, protože společenská zodpovědnost podniku je založena právě na tom, že je dobrovolná. To je eh, její princip. A nyní návrh který se týkal toho, že by tady byl mechanismus, díky němuž by občanská společnost mohla přednášet určité stížnosti týkající se dohody. Eh, v podstatě to vychází ze znění nařízení o GSP. Ano, eh, v rámci reformy GSP eh, je přiřčena eh, silnější, širší a důležitější role občanské společnosti parlamentu. To se odráží v tom nařízení. Nicméně, jestli můžeme eh, sem převést to znění, eh, které jsme tedy zvolili v unilaterálních dohodách i do těch bilaterálních dohodách, to je, dohod, to je tedy otázka k diskuzi. Samozřejmě, že to, že tady není eh, příslušné nařízení, nebrání určitým soukromým subjektům v tom, aby předkládali svoje stížnosti. A rád bych zmínil dva případy, kdy jsme v minulosti eh, odebrali preference na základě GSP. Týkalo se to Burmy a Běloruska. V obou případech eh, došlo k tomu stažení na základě stížností odborů. To znamená, že někdy je to tak, že to, že to není zakotveno v, legálním, v legislativním dokumentu, ne, neznamená, že občanská společnost se nemůže angažovat a nemůže ty stížnosti eh, vznášet a předkládat. Celkem za to se domnívám, že eh, se musíme eh, odpovědět na jednu zásadní otázku, a sice jestli lidskoprávní doložka je efektivní. Myslím si, že pan autor na tuto otázku už sám odpověděl, řekl, že je tady efektivní, ale je možno ji zlepšit. Já samozřejmě některé dokumenty v minulosti eh, jsem četl, studoval eh, velmi pečlivě. Eh, na v roce 2013 Loran také psal o lidských právech a udržitelnosti dohod o volném obchodu EU a odpověděl na tuto otázku, to znamená, jestli ten mechanismus je efektivní a já nyní budu citovat. V případě závazků EU, pokud jde o respekt lidských práv a demokratických principů, je, jsou efektivní navzdory uh, určitém, určitým nedokonalostem ve znění je tato doložka dostatečně solidní, tak aby umožnila Evropské unii možnost eh, pozastavit platnost jakékoliv dohodě, dohody, kde by tady eh, hrozilo eh, to, že nebudou dodržována lidská práva. Já, si, já s tímto komentářem souhlasím. A kromě toho, a možná, že už jsem to měl uh, zmínit dříve, Eh, pan autor tady eh, uvádí jeden příklad, eh, nebo uvádí, že, ten, že ta lidskoprávní doložka byla použita ve 23 případech ve státech a AKP. Uvedu jeden příklad, který dokazuje, že Evropská unie může být kreativní, pokud jde o procesování lidských práv. A pokud jde o pozastavování platnosti dohod o volném obchodu, jde o pozastavení určitých kapitol bilaterální dohody se Sýrií. E, ta dohoda byla e, podepsána v roce 1977, to znamená, že předcházela všem, e, veškerému tomu vývoji, o kterém jsme diskutovali a ke kterému došlo v minulých 20 letech. Nicméně v preambuli je řečeno, že strany chtějí eh, ukázat svoji společnou snahu, že budou posilovat přátelské vztahy v souladu se zásadami charty OSN. To je tady řečeno v eh, preambuli a já si myslím, že eh, to tedy stačí pro to, aby Evropská unie mohla jednat aby z toho mohla výjít a e, v Sýrii tedy byly jednoznačně porušeny základy, které vyplývají z charty OSN a to je samozřejmě základ spolupráce mezi Evropskou unii a Sýrií. Než skončím, tak bych ještě chtěl říci, že pan předseda nakonec vznesl jednu velmi důležitou otázku, do jaké míry tyto doložky eh, je možno modernizovat, vylepšit nebo rozšířit, aniž bychom tím ohrozili flexibilitu eh, uzavírání dohod o volném obchodě. To je tedy věc, na kterou se ptal první poslanec. Já si myslím, že tento podnět je velmi dobrý. Eh, ne, netvrdím, že mám odpověď. Myslím si, že tato studie eh, znáší velmi důležité otázky. Měli bychom si nastavit zrcadlo. Já si myslím, že to je takové podnětné čtení, že to je eh, podnět k zamyšlení pro nás, pro všechny. Nevíme, do jaké míry ta doporučení je možno do budoucna přijmout eh, v rámci dalšího legislativního období parlamentu. To uvidíme. V každém případě je to ale velmi eh, pozitivní a dobrá snaha. A poslední otázka, kterou vznesl jeden poslanec, a sice jestli komise bude ochotna eh, vytvořit specifické konkrétní výbory. Já si myslím, že e, o této otázce samozřejmě musíme jednat s obchodními partnery, ale rád bych e, zdůraznil, že ty společné e, výbory v rámci těchto dohod mohou tedy vyjednávat o všech záležitostech spjatých s dohodami, to znamená také o záležitostech lidských práv. To je všechno, co jsem chtěl říci a samozřejmě, pokud budete mít dotazy, tak na ně rád odpovím. Děkuji. Dr. Bartels, um... Pane doktore Bartelsi, já jsem eh, zapomněl ještě na jednu provokaci. TTIP. Myslíte si, že Spojené státy někdy přistoupí na to, aby i tato dohoda o obchodu o investicích s, s nimi obsahovala eh, lidskoprávní doložku? Děkuji, mnohokrát děkuji všem za v bohatý soubor poznámek, kritických poznámek, otázek. Eh, pro mě je velice uspokojivé, když vidím, že moje práce eh, vyprovokovala všechny tyto myšlenky. Já bych si přál postupoval systematicky, ale asi bude lepší, když budu prostě postupovat eh, tak, jak poznámky zazněly. Samozřejmě, že se to někde překrývá. Nejprve k tomu, na, o čem hovořil první účastník diskuse a vy, pane předsedo, se s tím také zabýval a zmínila se o tom i komise. Co můžeme dělat, jestliže obchodní partner jednoduše řekne ne. A asi mnozí, možná skoro všichni by věděli, že v roce 1997 Austrálie i Nový Zéland opravdu řekli ne, lidská práva nemají místo v obchodních dohodách a při současné vládě v Austrálii. Já ano, já jsem opravdu Lordu Australan a pravděpodobně toto stanovisko bude pokračovat. Já samozřejmě na to nemohu odpovědět, ale mohl bych říct si dvě věci, které proto mohou mít eh, význam. První je, jak jak to, jak si prodat nebo udat těm hodně eh, eh, neochotným zemím, které jsou v tomto hodně neochotné a hodně si namíhají. Mohli bychom to udat takovým způsobem. My hovoříme jenom o takových povinnostech, které jsou pro vás závazné bez tak. Čili my jenom sem dodáváme prosazovací mechanismus, ale nepřidáváme další povinnost. A případ, příklad, který tady byl zmíněn, Japonsko, že tam nechce mít eh, něco, co by se týkalo, co by se týkalo trestu smrti. Samozřejmě, že v mezinárodním právu není nic, co by tomu bránilo. Eh, pokud jsou příslušné eh, výhrady zapracované, pak samozřejmě na základě mezinárodního práva ne, nemůžeme říci, že je trest smrti zakázán. A pokud je o tu doložku zásadního prvku, to vlastně jde za rámec zvykového mezinárodního práva. A komise tradičně říká, že vlastně to obráží jenom zvykové mezinárodní právo. Já si myslím, že tomu tak není a to z jednoduchého důvodu. Já nejsem přesvědčen, že Všeobecná deklarace lidských práv plně mezinárodní právo zahrnuje a přitom je to začleněno eh, ve zmínce v té eh, eh, doložce o zásadních prvcích a nemáme to ale v žádném smyslu jako závaznou povinnost. Čili když to dáváme tuto, tento standard do povinnosti jako takové, eh, takže vlastně zvyšujeme úroveň. A teď, abychom se podívali zase na toho, kdo hrál úlohu čertová advokáta, i když asi britský poslanec se tak neviděl. Myslím, že to je možná taková věc zajímavá, kde je e, určitá flexibilita možná říct zemi, že vlastně nebudou podepisovat nic nového. A tady se mi líbí doložka, která byla uzavřená s Koreou. Tady se říká, že to, co je závazné v této dovozce, je bez tak závazné, čili není tam nic nového. Ale pak, když tady bude nový e, mechanismus prosazování, to je důležitá změna, protože, jak víme, obvykle ty doložky nejsou prosaditelné občané. Otázka je, zda by ty země podepsali tu doložku, kdyby věděli, že je tady silný prosazovací mechanismus. Nemůžeme předpokládat, že věc jako taková je oddělená od postupu prosazování. To je obtížné. A zda zase díváme se na to z obecného politického, když ne filozofického hlediska. Zda obchodní dohody by měly být provázány s lidskoprávními povinnostmi. A tady bych řekl, že se na to můžeme podívat dvěma způsoby, tedy jaká vazba tady je. Můžeme používat tyto dohody, tak jako používáme všeobecné systémy preferencí, jako určitou hůl či eh, cukr. Byč nebo cukr, že prostě země dostanou peníze nebo prospěch a pak jim to zase odeberete, když poruší lidská práva. Pak ale politická otázka zcela lega- legitimní, zda eh, politicky to dává smysl. To je ale politická otázka a to by se mělo rozlišovat o situace, kdy samotná politika, v tomto případě obchodní politika jako taková, má negativní efekt v oblasti lidských práv. A tady je ta vazba daleko užší. A pokud budeme Eh, zacházet nebo pokládat eh, lidská práva jako zájem, pak nemůžeme mít na jedné straně politiku, která by eh, podkopávala tu druhou. Čili já bych rozlišoval mezi těmito dvěma druhy vazby. Jedna je vazba sankcí a druhá, že zda jsou opravdu nutně provázané, čili politika jako taková, aby nepodrývala lidská práva. Tady by zase možná byla možná větší flexibilita a na to se zaměřují ve zprávě v souvislosti s implementací. To by mohl být zvláštní přístup oddělený od sankcí. Eh, vnitro, eh, lidskoprávní položky se obvykle nahlížejí z hlediska eh, sankcí, ale možná je to spíše o implementaci. Druhá důležitá věc, co bych tady řekl. Situace Evropské unie z právního hlediska, jak já to vidím, vypadá tak, že vlastně nemáme takovou míru flexibility, eh, o jaké hovořil pan Balaman. Možná, respektive říkal to Lord Dartmouth, myslím. Možná je to opravdu tak, že členské státy Evropské unie by nechtěly podepsat eh, eh, závaznou lidskoprávní eh, povinnost v smlouvě o Evropské unii i v souvislosti s třetími státy, ale přesně tohle udělali. A jako právník v oblasti mezinárodního práva, já vždycky říkám, nemyslete si, že máte pod kontrolou smlouvu jako takovou. To by byly vlastně ta ta, neříkejte, že ta smlouva říká něco, co nechcete. Článek 23, odstavec 3 pod odstavec 1 smlouvy o Evropské unii je opravdu zcela jasný, jednoznačný a pokud eh, by vás to náhodou zajímalo, nedávno jsem o tom něco napsal. A pokud vím, tak to mm, nemělo nějaký velký eh, dopad na eh, rozhovor o tomto ustanovení. A myslím, že se nedostatečně zdůrazňuje. Říká se tady, že Unie bude respektovat principy Eh, eh, podle odstavce 1, které zahrnuje respekt pro nedělitelnost lidských práv v rozvoji a implementaci různých částí e, vnějších akcí Evropské eh, unie. To není jenom ta smlouva. A třetí, třetí část smlouvy pak zahrnuje právě obchod a vnějších aspektů dalších politik. Takže když to všechno vezmete, tak je to úplně je všechno. Čili tyto principy principy se musí respektovat vlastně všude. A je to úplně jednoznačné. Čili to není otázka volby. Evropská unie musí zajistit, že dohody, které uzavře, nebudou porušovat lidská práva ehm, ani u ní, ani v cizině. A čili potřebujeme doložku k tomu, aby k tomu docházelo. Eh, určitě je to užitečný mechanismus, aby se zajistilo, že obchodní politiky Evropské unie nebudou porušovat tyto další normy aby se Evropská unie mohla chránit. Ehm, sama možná bezděčně, ale každopádně sama eh, na sebe naložila eh, lidskoprávní povinnosti v tomto ustanovení. Lord Dartmouth se ještě ptal, co by měl parlament dělat. Před, eh, předpokládám, že parlament zajímají lidská práva. Historicky za to ano. Možná, že si to parlament rozmyslí, ale já, když jsem psal to zprávu, vycházel jsem z toho, jak tu doložku možno použít pro ochranu lidských práv v obchodních, eh, obchodních smlouvách. Já jsem právník, já se k tomu nevyjadřuju, tohle to bylo zadání, které jsem měl takže já politiku a politikaři, politikování nechám jiným. Otázka, kdo to je občanská společnost? Určitě odbory, všichni víme, že eh, se to často zaměňuje. Hovoříme-li o mm, pracovně právních eh, vztazích a právech, Není to problém, zdá se, že je to logické, ale nemusí to být jenom odborné. Klidně lidskoprávní organizace, těch je spousta, počínaje Amnesty International a dále. Dovedu si představit, že jakákoliv organizovaná skupina, kterou eh, zajímají lidská práva, by do toho spadala. Přecházím k panu Martinovi. Ten zdůrazňoval význam monitorování to je, myslím, hlavní důraz v této zprávě. Je naprosto pravda, že Parlament se dlouhá léta zaměřoval na to, aby všechny dohody měly tyto lidskoprávní doložky. Ale tady je určitá ironie. Když se podíváme na historii, co dělal eh, v lidskoprávní oblasti parlament předtím, než se tyto doložky začaly přijímat v polovině 90. let, vidíme, že parlament jednal vůči třetím státům daleko konkrétněji, aby dodržoval lidská práva ironicky. Se, ironie je, že když začaly se prosazovat tyto doložky, tak vlastně se uvolnila eh, ta celá scéna eh, kom, eh, radě. A proto chcem, eh, máme znovu zavést parlament podle mých návrhů. To je podle mě důležité. Historicky se tím vlastně parlament vrací někdy na začátek 90. let. Bude-li si to samozřejmě parlament přát? Nevíme, jak, co si bude ten příští přát. Konkrétní otázka. Jeden ze prosazovacích systémů, co doporučuji, jsou individuální akce, tedy akce ze strany individu, eh, individuální osoby za něco, eh, ale jako spouštěč. Zda se to uplatnilo i v, eh, podle amerických zkušeností. Jednou to bylo v souvislosti s Bahrajnem a to druhé, teď si nespomínám, kde to máme, Peru. Jsou i další příklady. Nedávno studii udělala Mezinárodní organizace práce o realizaci této doložky. Z toho čerpa. Myslím, že tady mám zmínku, poznámka pod čarou 47. Tady jsem čerpal z této studie. Zdá se, že jsou důkazy, že to funguje. Ne perfektně a kdokoliv zná tyto doložky, tak ví, že dlouhá léta se pokládaly za trochu ztrátu času. Ale zdá se, že z dlouhodobé perspektivy to tak není a existují důkazy, že mohou fungovat. Příklady problémů v oblasti lidských práv vyplývající z provádění um, obchodních dohod. Eh, dobrým příkladem a známým příkladem eh, by byl skandál s léky na HIV AIDS v souvislosti s TRIPS s ochranou duševního vlastnictví. Ale vlastně eh, hlavně to bylo v kontextu jeho africké ústavy ale diskuse se zabývala tím, že za TRIPS, tedy ochrana duševního vlastnictví, by mohla zabránit zemi, aby dodržovala své povinnosti vůči zdraví, právu na zdraví s tím, že léky jsou příliš drahé. Čili to je otázka, která se neustále objevuje. Nedávno se tak stalo Eh, v souvislosti s výlučností dat v Indii je to velký problém. Zda je to reálný problém, to já nevím. Nejde o to, zda je eh, třeba aktivovat lidskoprávní doložku v těchto případech, ale může to tak být, vznikne problém. A dovedu si představit, že obchodní nebo jiné povinnosti eh, v, eh, v oblasti eh, duševního vlastnictví samozřejmě nevedou vždycky k porušování lidských práv. Tohle je jenom jakýsi bezpečnostní ventil pro případ, že by se to stalo. A pak ještě později eh, o něčem hovořila komise, na co jsem si teď vzpomněl. Jsou tady čisté obchodní povinnosti a někdy mohou vést lidskoprávní problémům. Nevždycky nás to napadne. Když budeme ehm, dávat eh, pobítky pro obchod, liberalizací, pak se zase musíme podívat, jak se produkuje export. A všichni znáte jednoduchý případ. To znamená vývoz okupovaných území Další případ, a to také všichni znají, a tam parlament jednal, export z Uzbekistánu, kde eh, se eh, bavlna pěstovala s využitím dětské práce. A tehdy se říkalo, jestliže budeme mít pobítky k exportu z Uzbekistánu, budeme vlastně tím eh, tvořit pobítky pro porušování norem ve smyslu zaměstnávání dětí. Potom okupace Eh, půdy, eh, vystěhování eh, původního obyvatelstva nebo bývalých, oby, mm, bývalých obyvatel v daném místě. V Kambodži například to mělo co dělat s cukrem. Já zase se nevyjadřuji k tomu, zda jsou mm, tyto mm, na požadavky nebo tyto stížnosti podložené fakty, ale pokud by to tak bylo, pak toto je ten právní nástroj, jak jak to řešit. Pan Schulz ten se ptal eh, na velice podrobně, byly to výborné otázky, mimochodem se ptal na modernizaci norem, lidskoprávních norem. Uh, to zase má co dělat s tím, o čem jsem hovořil předtím. Zda ta doložka zásadního prvku by se měla omezit jenom na to, aby obrážela stávající povinnosti lidských práv, nebo by měla být rozšířena. Myslím si, že by měla být minimálně rozšířena tak, pro případ, že by vznikly v budoucnosti nové lidskoprávní povinnosti, aby tato nezůstávala pozadu to je hlavní věc, kterou k tomu říkám. Pokud je o to, eh, aby rada přijímala mm, patřičná opatření, pokud se nemýlí, myslím, že to má být přijímáno kvalifikovanou většinou, ale mm, doufám, že někdo opraví, pokud se mýlím. Pak v rámci dohody z Kotonu je tady zvláštní režim. Týká se to členských států, které víceméně delegují tuto pravomoc ve smíšené dohodě to se vracíme k tomu, co říkal před pan předseda eh, radě. A tady se, myslím, specificky říká, že se hlasuje kvalifikovanou většinou. Možnost eh, přijímat eh, patřičná opatření, to není povinnost, ale občas někteří říkají, a byl takový případ před několika lety Mukarábi a dostalo se to až k Evropskému soudu. A tam se jednoduše řeklo, podívejte se na tu doložku, vždyť to není povinnost, je to právo, je to ale pravomoc, která náleží radě a kterou může využít, ale zcela jasně to není její povinnost. Pan Šul řekl velmi správnou věc, když eh, reagoval na to, co říkali i moji britští kolegové. Musíme se na to dívat nejenom z hlediska jakéhosi imperialismu lidskoprávního, tento prvek tady také je. Možná je, možná to není imperialismus, ale z politického hlediska to tady také může být. Ale je to eh, vyrovnání podmínek v zájmu Evropské unie. Eh, Totež se dělo i v rámci Evropské unie, když se vyvíjely pracovně právní a ekologické normy. Bohatší státy eh, s větší eh, úrovní ochrany mají ekonomické zájmy, které jsou takové, že chtějí, aby i ty chudší země dodržovaly stejné podmínky. Čili je to, možná trošičku sobecké nebo grandiozněji se může říct imperialistické. Pan Moreira, pan předseda zase, výborné konkrétní poznámky. První věcí jsem se asi měl zabývat. Co, to má, co, děla, to, co máte mi dělat, když máme před sebou hodně silného partnera jako USA? To já pochopitelně nevím, co se má v tom dělat. Můžete to zkusit. Ne, já se k tomuhle nemůžu vyjádřit a jsem rád, že nemusím k tomu nic říkat. Ale pak je tady zajímavá věc, podrobná právní záležitost. To se týká kompetence a právního základu pro přijímání opatření v rámci lidskoprávních doložek. Já jsem se tím do jisté míry zabýval i v tomto dokumentu. Konkrétní věc je takováto za to není součástí společné zahraniční politice. Proč eh, myslíme na lidská práva v souvislosti s tím, co bývalo prvním pilířem? A já se tím zabývám na straně 21 a říkám, že ne. A důvod je takový, že to všechno eh, se dělá dělat v rámci článku 2 nebo 7. A to jistě všichni dobře znají. A máme dobrý nedávný případ, to je právě případ Sýrie. O tom se zmiňovala komise, je to na straně 21 ve zprávě. Tam skutečně byl použit velice kreativní přístup. jakási proto lidskoprávní doložka, aby se pozastavila dohoda ze Syrii čistě na základě článku 207 čili eh, prostě na základě společné zahraniční politiky. Samozřejmě, že eh, článek 207 je velice flexibilní i v jiných ohledech. Na straně 21 se také hovoří o vzájemném vztahu mezi lidskoprávními eh, pravomocemi v rámci smlouvy Evropské unie a mezi společnou bezpečnostní politi- a zahraniční politikou. Můžeme si představit, že se jedná o provádění pravomocené ob- v oblasti obchodu, ale lidských práv. A na straně 21 argumentuji, že právně to klidně jde v souvislosti s článkem 302. Eh, eh, Nemyslím si, že tady vzniká problém kompetencí, i když to není na 100% vyřešené, ale skoro ano a praxe zcela jistě Prostě jde tímto směrem. Další obtížná právní otázka, zda lidskoprávní doložka vyžaduje smíšené dohody. Já si jsem vědom toho, že je tady e, takový návrh, nebo prostě někdo tvrdí, že e, členské státy e, mají rády ty doložky, aby do toho byly zapojeny. Ale já jsem něco takového viděla ze situace ještě před Lisabonem, vzhledem ke článku 21 a e, 305 se to asi změnilo. E, potenciální e, přistoupení e, k listině lidských práv. Já si myslím, že je skoro jisté, že tato doložka nevyžaduje, aby nadále se jednalo o smíšenou dohodu. Byť bych souhlasil s panem předsedou, že předtím to tak bylo, ale Lisabon to změnil. Nemyslím si, že to je argument ve prospěch uh, Eh, smíšené dohody. To by byla falešná smíšenost. Eh, teď prosazování. Za to má co dělat eh, s článkem tři, článkem 9. Já jsem vlastně tady vyslovil takovou argumentaci, že by bylo dokonce možné mít nařízení v jeho rámci, by parlament, tedy za předpokladu, že by se to nařízení eh, přijalo normálním postupem. Tak kdyby se to dalo udělat, že by to neporušilo článek 218, pokud jde o možnost rozhodnout pozastavit eh, smlouvu. Moji přátelé v komisi by asi nesouhlasili, je to složitá argumentace, nebudu to tady opakovat, je to um, trošku analogické s um, doložkou o safeguardech, tedy typ o těch pojistkách. A nezdá se, že by to by bylo zrovna problém pro 218 eh, odstavec 9. Ale k posle, finální verzi této studie trochu eh, je mírnější pozice. Omezuje se to na přípravnou akci předtím, než se takové rozhodnutí učiní. Čili ta otázka tady nevzniká, protože rozhodnutí pozastavit platnost pořád je na radě na základě návrhu komise. To je svatosvaté a chráněné. Já pouze ve svém návrhu hovořím o tom, jak tato iniciativa komise se tady vezme. Myslím, že vznikne po vyšetřování a to může být eh, na základě mandátu po vyjednávání. Tedy může tady být nařízení, aby komise nebo já e se dostala eh, mandát zahájit vyšetřování porušování lidských práv. A tím se už rovnou dostávám k tomu, o čem hovořil náš přítel s komisem zda ten současný systém funguje. Ano, zajisté jsou případy, kdy nařízení o všeobecných eh, eh, preferencích bylo pozastaveno na základě Eh, námitek ze strany občanské společnosti a tak dále. Ale také víme, že byly případy, kdy se nestalo nic a kdy komise odmítla zahájit vyšetřování. Myslím, že pan předseda zmiňoval například Sri Lanku a to, co teď se děje, to se podobného se týká Kambodže a e, také Pakistán v 90. letech. Evidentně jsou tady příklady toho, kdy komise, jak bych to jenom řekl, nevyužila e, výzvy zahájit vyšetřování z různých důvodů a EEAS to podpořila. Tolik bych řekl k těmto věcem. Vyšetřování jako takové Teď jak bych to jenom řekl? Na rovinu bych řekl, že zkrátka eh, znamená tlak na akci, aby se tedy něco stalo. Konečně ještě pár věcí Eh, o který hovořil komise. Eh, měřítka, poměřovací ukazovatel, ukazatele, benchmarky, já jsem myslel spíš eh, prohlášení z parlamentních usnesení. Já jsem se maximálně snažil odkazovat na parlamentní předchozí praxi a jak to by zapadalo do posílené, aktualizované doložky o lidských právech zda by takový benchmark musel být reciproční. Nejsem si tím jist. Už jsou případy, kdy takové benchmarky existují a nejsou reciproční. Evropská eh, unie není vždycky ve slabé eh, pozici. Například z Kolumbii tam byly takovéto poměřovací ukazatele a samozřejmě potěž je v tom, že nebyly závazné. Pokud by byly eh, takové benchmarky ve vedle vedlejší dohodě a pak by byly na to provázány v rámci doložky o neprovádění, o pozastavení, pak nemuselo by to nutně být eh, reciproční. Komise říká zcela správně, že to závisí na vyjednávání, na relativní vyjednávací moci. To už není mým úkolem, ale asi by člověk eh, váhal, eh, aby tady byla politika, kde by vždycky byly benchmarky, ale pokud by za určité situace tady byly, pak by bylo lepší, aby nebyly v dohodě, ale ve vedlejší dohodě, eh, která nebyl by to ani, nebyla by to ani příloha, ale jenom by to byla vedlejší dohoda. CSR jsou obvykle dobrovolné, ale také komise ví, že někdy jsou tam závazné, byť poměrně měkké povinnosti. A to už existuje eh, v, mm, v mnoha dohodách. Čili já vlastně nenavrhuji nic nového. Je to eh, vlastně úspěch Evropské unie. Evropská unie tady je vpředu, před ostatními zeměmi. A Možná tady to nejde o rozlišení, co je povinné a co je e, dobrovolné. A měl jsem říci, že už se to udělalo. Já jsem se ale hlavně zabýval tím, jak by taková doložka nebo jako taková společ, doložka o korporátní sociální odpovědnosti by mohla být naformulovaná. Parlament e, má, přijal usnesení v roce 2010 od korporátní sociální odpovědnosti a ta ale trošičku mm, nepřesně říká, co by, jaký smysl by to mělo. Nejenom proto, že jsou tady konfliktní zájmy, což samozřejmě usnesení často bývá, ale protože některé cíle nevystoupají, nevyplývají z ustanovení o korporátní sociální odpovědnosti v jeho současné podobě. Čili asi mm, by tady měla být jiná forma takové doložky, která by měla odpovídat například zájmům, aby byly rovné podmínky. To by mělo zajímat všechny, protože tady už jde o ekonomické zájmy Evropské unie. Abych to řekl na rovino, doložka o korporantní sociální odpovědnosti většinou nedělá to, co si lidi myslí, že dosáhne, že to mm, pro výsledek je třeba o něco víc. Pak ten spouštěcí mechanismus, v rámci efektivity. Já jsem rád, že mi někdo tady zpětně citoval moje slova, to se mi ještě nestalo, byla to příjemná zkušenost. Ano, doložka je efektivní v tom smyslu, jak je naformulovaná, ale o tom v této studii nejde. V té studii se hovoří o tom, jak zajistit, aby ta doložka uh, Eh, se stala funkční. Já si myslím, že aktivovat je samozřejmě možné, je, je možné je aktivovat. A byla aktivovaná jenom v malé podnoženě případů ze všech, kdy aktivovaná mohla být. Já tady hovořím o tom, jaké konkrétní kroky mohou být podniknuty k tomu, aby ta doložka také znamenala něco v praxi. A tady si myslím, je každému jasné, že doložka není efektivní. Mohla být efektivní, mohla by přežít tak, jak je. Já prostě tady říkám věci, které jsou možné, ale nejsou nezbytné. Ale co je opravdu třeba nezbytné, pokud přistoupíme na předpoklad, že lidskoprávní doložka by měla být účinnější, pak je to určitě ustanovení o prosazování a implementaci. Poslední, o čem hovořila komise, výbor pro lidská práva a do jaké míry lidskoprávní otázky už se dají e, projednávat. Samozřejmě komise má zase pravdu, říká to správně, že ta společná spojen, rada, která už existuje, má široký mandát, může o tom jednat a je třeba také říci, že některé dohody se, myslím, že to je s, s Jordánskem, s Větnamem, ještě někde, mají výbory, spodvýbory pro lidská práva ale to se dělá jaksi na post hoc základě, na základě rozhodnutí asociační nebo společné rady, nebo co to v tom kterém případě je. Já tedy nepopírám, že se to může stát. Já jenom říkám, že to není něco, co by se vždycky mělo stát. A jenom skutečnost, že v minulosti společné rady vytvářely takovéto eh, lidskoprávní rady, eh, už ukazuje, že by to rozhodně nenarušovalo architekturu dohod, protože Evropská unie už to dělala někdy, tak proč by se z toho neudělal trvalá součást každé dohody? protože ukazuje se, že opravdu lidskoprávní doložka je velmi zajímavá. Ještě jsem zapomněl na poslední dotaz pana Šulce. Když říkám, že mechanismy občanské společnosti nastavené v dohodě s Kolumbií jsou slabší než ty, které jsou v jiných dohodách, je to na stránce 10 a 11. Zmiňuji to tady velmi stručně. Já poměrně podrobně mm, analyzuju tohle věc v jiné studii, kde jsem byl autorem a konkrétně tam hovořím o dohodách s Kolumbií, Peru a zeměmi Střední Ameriky. Tam poměrně podrobně analyzuji mandát a eh, kompetence nebo pravomoce občanské společnosti. V zásadě jde o to větší právo na iniciativu, na komunikování s společnou radou a získávání informace o nich, že existují, než aby byly um, ehm, namátkou uh, eh, svolávány. V té zprávě je o tom více řečeno, ale je pravda, že mechanismy občanské společnosti nejsou stejné, dokonce ani ne posledních dohodách, které Evropská unie eh, uzavřela. Děkuji vám ještě jednou, doufám, že jsem zodpověděl všechny dotazy. Děkuji. Jeden důvod jeden z důvodů, proč jsem hrdý na to, že mohu předsedat tomuto výboru, je to, že můžeme vést takto hodnotné diskuze o závažných eh, záležitostech. Rád bych vás eh, ještě jednou pozornil na to, že ty argumenty jsem eh, přednášel jako ďáblův advokát. Jsem rád, že jste se k, něm vyjá- K něm vyjádřil o některých se hoří hůře, ale v každém případě skutečnost, že v rámci Lisabonské smlouvy jsou lidská práva součástí vš- veškeré vnější politiky Evropské unie, to je velmi silný argument a já ho sdílím spolu s vámi. Děkuji. Dámy a pánové, to je konec našeho veřejného zasedání pro dnešek. Nyní bude následovat neveřejná schůze a budeme se zabývat bodem 12. Rád bych tedy požádal eh, všechny ty, kteří nemají právo zůstat na neveřejné schůzi, aby odešli, co možná nejrychleji. nejrychleji.